Ladies and gentlemen, please be... Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Bychom mohli pomalu zahájit. Jsem ráda, že mohu přivítat jménem podvýboru pro bezpečnost a obranu přivítat ředitele Evropské obrané agentury a tématem našeho jednání je výměna názoru a informace, které poskytne pan Jorge Domek o výsledcích ministerské řídící rady Evropské obrané agentury, která proběhla 17. listopadu. souběžně s Radou pro zahraniční záležitosti v obraném formátu. A pokud si pamatuji, tak po třetí se účastníte schůze našeho výboru a určitě toho máte mnoho, co nám chcete předložit a co nám předložíte v budoucích letech. Takže, pane Domeku, máte slovo byste nás mohl informovat o zasedání řídící rady. Děkuji, paní předsedkyně. jako vždy je to potěšení se vracet před váš výbor, abych vás mohl informovat o činnosti agentury. Ale přál bych si, abych vás mohl oslovit za lepších okolností. Než začnu, chci zdůraznit, že dnes čelíme úplně nové realitě výsledkem tragických událostí v Paříži ve Francii, která nyní využívá článek 42.7 smlouvy Arabské unie jako reakce na útoky. A je to premiéra. Stejně tak Brusel byl zcela zablokován a podroben nejvyššímu bezpečnostnímu režimu, který reaguje na jasné nebezpečí. Je to poprvé skutečně je třeba, aby události jako ty z Paříže nás probouzely. Potřebujeme čelit bezprostřední hrozbě doma, než začneme jednat, abychom postoupili na cestě Evropské obrané integrace. Já skutečně věřím, že ne. Potřebujeme správné schopnosti, rozumnou evropskou politiku v oblasti ozbrojení, která podpoří náš obraný průmysl. Řídící rada EDA 17. listopadu řešila právě tyto otázky. Před eh, informací o výsledcích ministerské řídící rady a reflexi o budoucnosti Evropské obrané agentury chci zmínit globální strategii. Neustále jsem potrhoval dva specifické prvky, které by se měly tak či onak odrazit v globální strategii. Za prvé, potřeba rozvinout eh, správné kapacity na evropské úrovni. Za druhé, nutnost eh, silné evropské obrané a průmyslové technologické základny, abychom obhájili evropskou strategickou samostatnost. A to se týká udržitelného opakuji, udržitelné schopnosti nasazovat, měnit a provozovat kapacity v různých kontextech. Když jsem hovořil na výroční konferenci, když hovořila na, na konferenci před třemi týdny, vysoká zástupkyně zdůraznila potřebu dokumentu s jasnými vojenskými požadavky. Nadcházející nizozemské předsednictví připraví následný dokument jako jednu ze svých priorit. Bude třeba zahrnout celou řadu subjektů, jako je vojenský štáb Evropské unie, ESVČ a tak dále. A stejně tak, následný dokument musí zajistit, že akční plán pro evropskou obranu komise posílí v oblasti obrany potřeby jednotného trhu. A společně s akčním plánem je potřeba vytvořit tuto souvislost. A musíme rozvinout jasnou definici obraného průmyslového odvětví na základě těch kapacit, které jsou potřeba. Kromě toho, některé existenční otázky zaznívají, když se formuje globální strategie. Je třeba, abychom si jasně stanovili naše nástroje. Například, do jaké míry se budeme soustředovat na kapacity, které souvisí s operacemi v oblasti společné obrany a bezpečnostní politiky. A do jaké míry je třeba to vzít v úvahu? V této fázi politická diskuse, pokud jde o to, co znamená evropská obrana, se stále vede. A tady nizozemské předsednictví může přispět k rozpravě mezi členskými státy. A je relevantnější než kdykoliv jindy učinit významné kroky ku předu ve vztazích EU NATO. V tomto směru se zejména těším na výsledky Varšavského samitu, protože pravděpodobně bude mít dopad na probíhající práce na evropské úrovni. Rozvoj tzv. headline goals. A na druhé straně, na straně NATO, summit aliance poskytne jasnější představu o konceptu rámcových států. Výsledky z Varšavy jsou tedy nezbytné a musí být zapracovány do naší práce. Otázka hybridních konfliktů se bude stále více objevovat jako jádro spolupráce mezi oběma organizacemi v obou směrech. Konečně, a chci to zdůraznit, musíme za každou cenu zamezit, abychom skončili u takzvané dělby práce, kde Evropská unie je tlačena k měkkým civilním úkolům a na to řeší náročné mise. Nyní se jasně ukázalo, že takový přístup není vůbec konzistentní s voláním potom, aby Evropa investovala více do obrany a aby zajistila vlastní bezpečnost, aby se stala poskytovatelem bezpečnosti a ne spotřebitelem bezpečnosti a aby nakonec byla relevantním celosvětovým hráčem. Tím se dostávám k druhému bodu. K výsledkům ministerského jednání 17. listopadu. Hlavní programy EDA v oblasti kapacit. EDA aktivně podporuje čtyři klíčové programy, které byly podpořeny Evropskou radou v prosinci 2013. Doplňování paliva za letu, RPAS, nadálku řízené letové systémy, státní satelitní komunikace a kybernetická obrana. Pod vedením Nizozemska cíle jsou rozhodnout o kontraktu v první polovině 2016 a průběžná operační kapacita v, polovině 20, eh, eh, let 2020. Umožnit účast dalších členských států dosáhnout synergie s podobnými letouny v Evropě, Spojené království Francie a Itálie. A také probíhají práce týkající se optimalizace stávajících kapacit, které Evropa bude mít v blízké budoucnosti. Kompatibilita v podobě doplňování paliva za letu je prováděna na italských letounech KC 767 a brzy proběhne u dalších letounů, podobně jako u EA330 a KC46. Aby bylo možné poskytnout povolení k dopování paliva z letu pro všechny evropské příjemce. Kromě toho probíhá výcvik posádek letounů a cvičení a zde využíváme volné kapacity na družici Voyager. Kromě toho EDA provádí aktivity, aby optimalizovala letoun A400M jako platformu pro palivo. Evropský RPAS, program čtyř států, Francie, Německo, Itálie a Španělsko, kde Německo je vedoucí zemí. Cílem je de- spustit definiční studii do konce roku 2015 a umožnit interakci s dalšími potenciálními partnery během vývojové fáze EDA a komise inten, zintenzivňují činnost v oblasti zařazení do letového provozu, certifikace a bezpečné integrace systému Airbus do nerozděleného leteckého prostoru. Rozvoj rám, regulačního rámce pro letové schopnosti RPAS je požadavkem který je splněn mezi členskými státy. A konečně snaha o duální využití systému RPAS v širším kontextu jednotného evropského nebe. Civilní a vojenská spolupráce při vývoji rámce, který poskytne operační povolení pro systém RPAS, zvýší přitosti na trhu pro civilní varianty evropského systému RPAS a bude znamenat řádové úspory ve vývoji a výrobě. EDA úzce spolupracuje s komisí, s EASou, se společným podnikem Cezar a s aerokontrolem jménem obraného společenství při vývoji možností duálního využití u projektů, které budou předloženy členským státům pro následnou integraci do práce se Cezar. V oblasti státní družicové komunikace Evropská rada za úkol s podporou EDA a ve spolupráci s Evropskou komisí ESVČ a ESO přípravu nové generace státních satelitních družic do roku 2025. Uživatelé budou vojenští i civilní. Technická odbornost EZI přispívá k těmto potřebám a je třeba zkoumat, který systém bude nejvhodnější. Na tomto základě budeme v situaci, kdy předložíme další programové návrhy pro zřetelné duální použití od samého počátku. Bezpečné dodávky, inovace a podpora evropského průmyslu. A to je důvod, proč je klíčové, abychom měli správný systém řízení, abychom zamezili situaci dalších evropských systémů, které nebyly od samého počátku koncipovány jako duální, což vyvolává potíže když obraná komunita chce využívat tyto potenciální zařízení, jmenuji Galileo a Kopernikus. Dohled ve vesmíru a sledování ukázali, že je možné sladit oba přístupy. Tento ambiciozní projekt bude úspěšný pouze, pokud členské státy EDA, Evropská komise, ESVČ a ESA budou schopny nalézt cesty, jak spolupracovat v citlivé a složité institucionální situaci. Kybernetické aktivity pokračují v oblasti vzdělávání, výcviku a cvičení lidských faktorů a technologií a doplňují iniciativu EUMS v oblasti vzdělání a výcviku. Projekty ad hoc probíhají v oblasti Cyber Ranges, kde společné personální požadavky byly schváleny v červnu 2015 a projektové dohody jsou ve fázi vývoje a budou podepsány v březnu 2016. A pokud je o nasaditelné balíčky situačního povědomí u kybernetické obrany, to bylo předloženo členským státům již nyní. V souladu s mandátem řídící rady z června 2015 Evropská obranná agentura začala jednat s členskými státy o vytvoření společného investičního programu pro kybernetickou ochranu JIP s cílem nastartovat první projekt pod zastřešením JIP v roce 2017. JIP nám umožní spojit do jedné organizace veškeré aktivity, které se týkají kybernetické obrany, a to se týká státních i průmyslových subjektů. Budoucí programy spolupráce. Řídící rada podpořila úlohu EDA při přípravě kapacit zítřka. Na základě přístupu od spoda nahoru a na základě rozvojového plánu kapacit, kdy vyhodnocení možnosti spolupráce vycházelo z předpokladu, že agentura zkoumá a nabízí členským státům potenciální budoucí priority Cestovní mapy byly vypracovány pro BioJ deal, Medevac a protitankové zbraně, které byly přivítány řídící radou 17. listopadu. U dalších potenciálních projektů hlídkové lodi pro volné moře, logistické plavidlo a námořní podpora. Práce budou pokračovat budou brát v úvahu revizi strategické obrany s cílem předložit eh, tuto revizi řídící radě, až budou dostatečně nazrálé. Ukončím eh, tento bod o cestovních mapách, abych poukázal na základní filozofii. Proč byly zvoleny tyto oblasti? Za prvé, jde o, jedná se o nedostatky, které vycházejí z plánu rozvoje kapacit. Za druhé, 8 až 12 členských států o ně projevilo zájem v každém případě. Za třetí je možné je realizovat v krátké době. A konečně EDA není jenom agenturou pro velmi náročné a rozsáhlé programy. Když hovoříme o programech obrané spolupráce, je třeba se zmínit o práci o, o práci v oblasti společné akvizice zařízení a výzkumu a vývoje. Nyní je společný výzkum a vývoj, výzkum a výcvik na úrovni 8%. Skrze schválení revidovaného rozhodnutí Rady EDA a výjimka z DPH je realitou. Výjimka z DPH bude uplatnitelná tam, kde je jasná přidaná hodnota EDA a budeme úzce spolupracovat s členskými státy, abychom byli schopni rozpoznat tyto příležitosti. Také pokračuje práce v oblasti finanční motivace. Také se zabýváme mechanismem takzvaného bartru. Je to mnohem rozsálejší praxe v obraném společenství, než bylo možné očekávat. Efektivní bartrový mechanismus v Evropě by usnadnil vývoj nebo sdílení kapacit mezi členskými státy a to velmi úsporně, bez finančních transakcí. Povedeme vyhodnocení v první polovině 2016 a předložíme návrhy členským státům během druhé poloviny příštího roku. Tím se dostávám k hybridní problematice. EDA povede hybridní štábní cvičení v únoru a červenci 2016 cílem vyzkoušet zatížení vojenských kapacit v prostředí hybridní hrozby. To nám umožní vyhodnotit dopady hybridního boje dostávající a plánované vojenské kapacity a zahrne všechny relevantní subjekty, členské státy, SVČ, komisi a NATO. EDA se také zabývá vypracováním společného rámce pro, čel, pro to, jak čelit hybridním hrozbám. Přispívá činnosti v oblasti boje proti hybridním prostředkům v rámci mnohonárodní kampaně pro rozvoj kapacit 2015-2016. Také optimalizujeme spolupráci s NATO, jak už jsem uvedl. Pokud jde o výzkum a výcvik, strategická nezávislost Evropy musí být podporována politikami, nástroje, investicemi. A to vyžaduje společné priority a inteligentní přístup k investicím členských států. Přípravní kroky v oblasti výzkumu souvisejícího s oblasti SBOP mění situaci a je přípravou pro budoucný program výzkumu a obrany. V květnu 2015 řídící rada podpořila konsolidované názory ministru obrany o obsahu, procesu řízení a modalitách přípravných kroků. Skupina osobností, které jsem zastupoval jako zastupce vysoké zástupkyně, navrhla zprávu, kde jsou doporučení o cílech, rozsahu, řízení a modalitách. Naše agentura i nadále pracuje s komisí a členskými státy. A to skrze jednotlivé workshopy pro definování toho, jak přípravné kroky by měly být optimálně připraveny a v následujících několika měsících komise a EDA a právní odborníci členských států se několikrát sejdou v expertní pracovní skupině o právě duševně vlastnictví. Soustředíme se na obsah a na využívání stávajících mechanismů, abychom rozpoznali kapacity a priority pro výzkum v EDA. Jak dobře víte, na základě iniciativy parlamentu rozpočet EU 2015 také předpokládá pilotní projekt s dvěma aktivitami v oblasti obraného výzkumu. Nezbytná dohoda o delegaci mezi komisí a EDA byla, byla podepsána 16. listopadu. Převod prostředků právě probíhá a EDA předá alternativy pracovního programu komisi tento týden ke zvážení. Pokud komise schválí pracovní plán v prosinci a sdělí agentuře EDA schválený pracovní plán, EDA bude moci zveřejnit výzvu k podávání návrhů již v lednu 2016. Pokud jde o podporu průmyslu, včetně malých a středních podniků, obraný průmysl je zásadní pro evropskou strategickou nezávislost a její schopnost spolupracovat s partnery. EDA a komise úzce spolupracují, aby mobilizovali nástroje EU pro podporu obraného průmyslu. EDA se soustředuje na širokou škálu otázek, usnadnit účast 11 zemí střední a východní Evropy v programech spolupráce a přeshraničních dodavatelských řetězců. Nyní dokončujeme studii zasvěcenou právě těmto zemím. Chceme jim pomoci překonat hranice pro obranou spolupráci v rámci Evropské technologické a promyslové obrané základny. Konkrétní návrhy budou předloženy v první polovině příštího roku. Za druhé, realizace akčního plánu dodavatelského řetězce a akčního plánu pro malé a střední podniky, kde chceme umožnit lepší přístup k dodavatelským řetězcům, příležitosti k podnikání, informace o trhu a financování. Za třetí, přístup k financování EU. Skrze interakci s komisí EDA definuje zdroje podpory, které jsou relevantní pro klastry a malé a střední podniky související s obranou, jako je COSMI, ESIF, a síť Enterprise Europe. Za tímto úkolem jsme zorganizovali pět workshopů v členských státech, navíc jeden na zařízení EDA a chceme s tím pokračovat minimálně formou čtyř workshopů v roce 2016. Bezpečné dodávky s cílem posílit důvěru a vzájemnou politickou podporu mezi členskými státy. Agentura nadále pokračuje v mezivládních krocích, které podpořili ministři v květnu 2015. Na základě cestovní mapy Komise pro globální bezpečnost dodávek na úrovni celé Evropské, úrovně, eh, Evropské unie. Agentura je připravena podpořit tuto cestovní mapu. Návrhy některých členských států pro další posílení bezpečnosti dodávek jsou analyzovány. Například eh, případné rozhodnutí Rady o bezpečnosti dodávek. Pokud je o širší politiky EU, soustředím se na jednotné evropské nebe Cezar, REACH a energetiku. Pokud jde o jednotné evropské nebe, EDA umožňuje koordinaci vojenského pohledu v souladu se svým mandátem. Modality pro jednotné evropské nebe vyvinuté v úzké spolupráci se státy v, s vojenským výborem a NATO byly schváleny řídící radou 30. září 2015. Zahrnují vytvoření Rady pro vojenské letectví jednotného evropského nebe EDA, které poskytne koordinace a, spolupráci s členskými státy a mezinárodními organizacemi, aby se zabránilo negativnímu dopadu na národní a kolektivní obrané kapacity. Priority EDA slouží k tomu, abychom podpořili vojenské projekty, které mohou být prospěšné z hlediska, které mohou využívat fond prostředky EU a mají usnadnit úzkou spolupráci s institucemi EU. V tomto kontextu EDA podepsala mem- memorandum o porozumění se Cesarem a podporuje členské státy a NATO při definování vojenských projektů a přípravě tendrů pro spolufinancování z prostředků EU. A podporuje i snahu členských států při zajištění dobrovolného souladu s vojenskými systémy v rámci nařízení jednotné evropské nebe. Vojenská komunita vždy zdůrazňovala předpoklady jednotlivých ozbrojených sil pro přístup do letového prostoru. V současné době EDA podporuje členské státy při vypracování návrhů, které mají být předloženy pro další výzvu v roce 2016. Rada nabízí 32 projektů. A těchto 32 projektů e, sahají od pozemních systémů pro letové platformy a také konkrétní specifické studie. REACH. Kodex schování u vojenských výjimkách z nařízení REACH byly schváleny členskými státy v březnu 2015. Je to zásadní krok pro harmonizaci národních postupů pro udělení výjimek v oblasti obrany čím se sníží náklady a administrativní zátěž. Agentura připravuje s členskými státy a v úzké spolupráci s komisí, s Evropskou agenturou pro chemické látky a průmyslem. Cestovní mapu pro usnadnění koordinace, abychom byli schopni soustředit úsilí na změnění dopadu na řízení REACH na obranu a přitom přispět k rozvoji konkurenceschopné Evropy konkurenceschopného evropského obraného promyslu. Tato cestovní mapa by měla být předána v první polovině roku 2016. Když vezmeme v úvahu zájem externích subjektů, jako je americké ministerstvo obrany a průmysl, EDA může sehrát úlohu vojenského koordinátora v této oblasti, aby zajistila, že názory vojenské komunity jako takové jsou koordinované a předány komisi a agentuře pro chemické látky energetika. Energetika a její využití ve vojenství se netýká pouze zvýšení odolnosti a operační kapacitu při nasazení. Rozvoj této kapacity pro nasazení je zásadní a znamená, že využití energie pro naše domácí operace je stejně důležité. EDA pořádá konzultační fórum jménem DG Energie a je financován z rozpočtu EU o udržitelný ne energii v oblasti obrany. První setkání proběhne 14. a 15. ledna. Cíle této konzultace jsou zkoumat stávající energetickou legislativu a vyhodnotit, jak se vztahuje na oblast vojenskou, za B usnadnit a podpořit projekty, které přispějí k energetické účinnosti armády a zkoumat stávající finanční mechanismy a definovat nové mechanismy, které budou vhodné pro armády EU. Veškerá práce v této oblasti přispěje k dosažení celkových cílů EU v oblasti energetiky a budou také důležité, aby tato konzultace mohla připravit doporučení jménem obrany pro dosažení nového pokroku. Budoucí úloha a orientace agentury byla také jádrem rozpravy mezi ministry 17. listopadu. Vzhledem k současné bezpečnostní situaci existuje pět oblastí, kde členské státy by mohly a měly více využívat agenturu EDA. Za prvé, plán rozvoje kapacit, který byl rozvinut experty členských států a odráží potřeby, se musí promítnout do konkrétních kroků. Cestovní mapy pro budoucí projekty spolupráce. Je třeba ho také využít jako skutečného nástroje pro odbrané plánování, včetně podpory regionální spolupráce a dalších iniciativ, jako je koncept rámcového státu. Za druhé, systematické využití zprostředkovatelů, výjimka z DPH, možná, možný obraný fond, normalizace a certifikace a spojení obrany s, k, s růstem a investicemi. Za třetí, jak víte, škrty v obraném výzkumu a vývoji mají dopad na naši schopnost řešit eh, rozvoj kapacit a také se vyrovnávat s bezpečnostními výzvami. Připravme kroky výzkumu, který souvisí s obranou, by měl být katalyzátorem pro větší nasazení u budoucího víceletého finančního rámce, což by řešilo i budoucí priority, které budou dohodnuty na evropské úrovni. Za čtvrté, systematicky využívat eh, synergie mezi vojenskou a civilní oblastí a využít EDA eh, e jako platformy, aniž bychom zde ohrozili národní pozice a svrchovanost. Musíme to využívat zejména u námořní bezpečnosti, energetiky a životního prostředí vesmíru a jednotného, bezpe- a jednotného evropského nebe a v neposlední řadě přijetosti pro financování EU. Jako mezivládní organizace EDA může usnadnit dialog mezi členskými státy a Evropskou komisí. Podpoříme rozvoj akčního plánu komise. To se stane skrze přímé nasazení v procesu a také pokračováním naší práce v klíčových oblastech, jako jsou bezpečné dodávky, malé a střední podniky a přípravné akce. To by mělo vést ke silné, konkurenceschopné a integrované oblasti obraného průmyslu. Před závěrem chci říct jednu věc. Rozpočet EDA. Jak řada z vás již ví, čelíme v roce 2016 po šesté za sebou s rozpočtem, který je nenavýšen v oblasti likvidity. Čelíme paradoxu, kdy v reálných číslech máme klesající rozpočet – ale dostáváme stále více úkolů. To znamená, že některé z našich aktivit v rámci třetého výhledu budou odloženy, redukovány anebo přímo zrušeny. Jsme v kritické situaci. Pokud eh, budeme postupovat správně, zajistíme strategickou nezávislost a Evropská unie bude relevantní jako bezpečnostní partner a spolehlivý partner pro NATO. Ale musíme tak učinit nyní a musíme k tomu mít také adekvátní prostředky. Děkuji vám. Domek, thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát, pane Domeku. Bylo to velice komplexní, jako vždycky velice informativní. Myslím si, že to byly téměř stoprocentně úplné informace, ale jsem si jistá, že budou jistě otázky Eh, chce se jako první vyjádřit pan Galer, prosím. Ano, děkuji vám eh, i já eh, za nesmírně užitečný přehled. Teď tedy máme toto k dispozici, členské státy toto mají k dispozici, tak to prosím využijeme co možná nejvíce. Je tady věc, ke které dochází již 6 let, je to něco, co dochází 6 let a řekněme si to upřímně, řekněme to nahlas. Je to britská vláda, která toto blokuje. Bohužel, bohužel opravdu tomu tak je. Je to vaše vláda, která bohužel blokuje to navýšení. A to i přesto, že máte stále více uh, úkolů, je tady stále více nebezpečí, že tady EDA má stále větší úkoly. Takže prosím, ukažme si prstem. Já jsem vždycky pro stálou strukturovanou spolupráci, ale myslím si, že je potřeba skutečně spolupracovat s těmi, kteří chtějí spolupracovat. A udělat to, co je potřeba. Já jsem dělal dnes ráno eh, snídaně se zástupci britského průmyslu a říkal jsem jim úplně to samé protože oni se zajímají o evropskou spolupráci, jejich trh je v Evropě, takže právě oni by možná měli vyvinout nezbytný tlak na svou vlastní vládu, aby chom dostali k dispozici ty nezbytné finanční prostředky, které potřebujeme. Já jsem byl jedním z těch, kteří eh, iniciovali ten pilotní projekt pro výzkum v oblasti obrany. To bylo společné úsilí. 17. listopadu to eh, mohl, jsme tady dostali podpis a přidělené finanční prostředky z rozpočtu. Vy jste také říkal, a nechci tady opakovat všechny podrobnosti, ale je tady ještě jedna další věc, o které jste hovořil. Říkal jste, že je tady 32 projektů EDA v rámci Cezara, v rámci Cezaru a mě by zajímalo, odkud jdou finanční prostředky. Od členských států nebo od těch, které mají vzdušné obrané síly? Je to v rámci jednotného evropského nebe? To je tady moje konkrétní otázka na vás. Odkud, z jakého zdroje jsou ty finanční prostředky? Jinak jsou tady ty hlavní problémy, které byly, eh, na které bylo poukázáno již, již v prosinci 2013. Družice, drony a tak dále. To jsou skutečně nesmírně naléhavé otázky, na kterých musíme pracovat a je to další důvod pro to, abychom navýšili rozpočet, aby bylo možné, abyste mohli vy dělat to, co dělat potřebujete a minimálně za skupinu EPP eh, máte plnou podporu eh, pro váš program, abyste skutečně mohli vykonat to, co je potřebné. Děkuji. Děkuji. Prosím, pan Freund je připraven? Ano, pokud mě vyzvete, paní předsedkyně, tak uh, jsem vždy připraven. Pane velvyslanče Domeku, um, děkuji vám, paní předsedkyně. Pane velvyslanče, vy jste uh, vynikající uh, mluvčí pro vaši, vaši agenturu paní Mogherini je asi vaše nadřízená a příště, až se s ní uvidím, tak jí zcela jistě řeknu, jak vynikajícím mluvčím jste. Nicméně to neznamená, že souhlasím se vším, co říkáte. Já jsem trošičku zmaten, tím, co jste říkal hned na začátku svého projevu. Já to eh, zhruba schrnu vlastními slovy a případně mě opravte. Říkal, ptal jste se, zda skutečně potřebujeme takové události, jako to, co se stalo v Paříži a v Bruselu, abychom zači, začali uvažovat o tom, že vytvoříme e-, evropské unijní vojenské složky. A já se teď říkám, protože já jsem z Rakouska, to je taková klidná, mírumilovná alpská země. Já se ptám, zda vojenské složky eh, jsou správnou odpovědí. Já jsem zapomněl říct, že Rakousko je také neutrální. Já vím, že se tady e, německý kolega mi bude smát, ale ptám se, eh, zda správnou odpovědí na tu otázku, kterou jste zmínil, je skutečně vojenská odpověď. Alespoň u nás, v zemi, kde já jsem vyrostl, tam jsem měl štěstí, že tedy k žádným takovým útokům nedošlo. Ale odpovědí podle mých zkušeností si je policie, justice a možná spravodajské služby abychom mohli bojovat s takovými to problémy, pokud to je vhodně zvoněné, zvolené slovo. Ale není to armáda, nejsou to vojenské složky. Samozřejmě v pařížských ulicích a v bruselských ulicích vidím přítomnost vojáků, což by v Rakousku bylo nemyslitelné. Já tady netvrdím, že nebo respektive eh, vy říkáte, že společná armáda jaksi by mohla být vhodnou odpovědí, že by mohla eh, být tou alternativou k té, k té měkké síle, řekněme, kterou eh, Evropa využívala v posledních desetiletích, ale vzhledem k těm tragickým událostem, které doš, ke kterým došlo v Paříži a tady k těm událostem, ke kterým potom došlo v Bruselu, tak mm, úplně nechápu, jaká je souvislost, nebo proč by zrovna vojenská, vojenské složky měly být vhodnou odpovědí. Já tady netvrdím, že bychom ji nepotřebovali eh, něco takového pro jiné účely. Ale na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, tak nás vždycky porovnávají s těmi ostatními světovými velmocemi. Pokud začneme budovat nějaký evropský obraný systém, budou nás porovnávat s Američany, s, Číně, s Číňany, s Rusy A já si říkám, jak se vůbec budeme schopni dostat na stejnou úroveň, protože víte asi, kolik USA vynakládají na armádu. A já nevím, zda my někdy budeme schopni se dostat na takovou úroveň. Nejsem si jist. A nejsem si jist, jestli by to vůbec byl dobrý nápad. Děkuji. Děkuji, pan Campbell Paneman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Domeku, vy jste hovořil o tlaku na jednotný integrovaný obraný průmyslový sektor. Hovořil jste o těch řetězech v rámci celé EU, ale vzhledem k tomu, že zatím uh, nejdou uh, výdaje na eh, obranu nahoru a Spojené království jen tak tak zvládá vynakládat ty 2% HDP, což je podmínka v No, tak si říkám, jakým způsobem by nám to prospělo, vzhledem k tomu, že Francie a Velká Británie zrovna nejvíce vynakládají prostředků na armádu. Děkuji, paní Daltmans. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, pane velvyslanče, dávám chviličku, abyste si mohli nasadit sluchátka. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla o něco později. Musela jsem se ještě připravovat a tudíž jsem eh, si vyslechla pouze konec vaší prezentace. Ale jedna věc mě zajímá a myslím, že o tom hovořila, hovořili i ostatní. Co budeme dělat po Paříži? to, tím se tady skutečně v našem podvýboru velmi zabýváme. Co budeme dělat po těch útocích v Paříži? Vy jste se sešli 17. listopadu, to je vlastně pár dní, to bylo vlastně pár dní po těch eh, útocích v Paříži. A já se tady ptám, jakým způsobem to, co se stalo v Paříži, ovlivnilo vaše fungování. Neumím se to vůbec představit. Já doufám, že Paříž eh, tak trochu otevřela některým lidem oči Někteří z předřečníků říkali, že možná není potřeba vytvářet společnou evropskou obranu, ale já bych rozhodně eh, chtěla říct, že si myslím opak. Protože pokud nás nepřesvědčila o tom Paříž, že potřebujeme nějaký společný obraný systém, nějakou společnou evropskou obranu agenturu, tak nevím, co se ještě musí stát, abychom eh, pokročili tímto směrem. A paní předsedkyně, je tady jedna věc, za kterou bych chtěla poděkovat. Vy jste pozvala pana profesoru Matulu, kterého, který vystoupí později a ten bude hovořit o tom, jaké budou dopady toho, že eh, Francie zažádala o využití článku 42.7. A já bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Já bych řekla, že tady potřebujeme společný obraný systém a moje otázka je, co tedy Paříž změnila ve vašem programu. A pokud mi řeknete, že nic, tak budu velice zklamaná, protože já doufám, že Paříž skutečně eh, nějaké změny přinesla. A za druhé, eh, část rozpočtu je zmražená a já se ptám, jaká jsou kritéria pro uvolnění těchto prostředků. To jsou ty dvě věci, které mě zajímají. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji, pan Bichner. Děkuji, paní předsedkyně, já také vám děkuji, pane velvyslanče, za velice podrobné informace. Já jsem z Mnichova a jak víte, eh, Mnichov je blízko Rakouska, takže není překvapivé, že mám stejné názory. Eh, chci říci, že že oddělení vojenských a civilních akcí, policejních akcí je velmi důležité. Právě s ohledem na pařížské události chci říct, chci uh, skutečně upozornit na to, že bychom to neměli směšovat. Ve vojenské oblasti um, Eh, ta spolupráce s USA v rámci NATO vlastně eh, není nutné říci, že eh, vzhledem k tomu je, je to nadbytečné, takže to není až tak nutné. Pak mám otázku, co se týče dronů. I Německo se v této oblasti angažuje a já bych si přál ještě podrobněji slyšet vaše plány. Děkuji. Děkuji. Tím uh, jsme ukončili otázky. Já bych chtěl, chtěla požádat pana Domeka, aby se zamyslel nad těmito intervencemi a um, odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych začal tím, že poděkuji um, všem kolegům za jejich příspěvky práci EDA a uh, budu postupovat po pořadě. Nejprve k otázce pana Gálera. je těch 32 projektů, které budou prezentovány k kofinancování. Single European Sky je jedna z oblastí, kde se zamě, na které se agentura zaměřuje, protože to je e, skutečně důležité pro všechny velitele vzdušných sil, protože e, byly určité obavy že tato politika byla izolovaná, aniž bychom zapomněli na mm, implikace, které to mělo pro naše ozbrojené složky. My jsme posuzovali různé eh, aspekty Single European Skies, jak pomoci ministerstvům obrany připravit um, tu, tu, ten, to, ten výpis výběrového řízení a při plavit projekty a platformy. Pokud eh, rozhodneme, že tento program bude pokračovat na více než 30 let, tak bychom měli eh, do konce tohoto roku rozjet několik projektů. Do pátku budeme mít eh, předložené tyto návrhy a e, už to by byl úspěch, protože ta mašinérie se určitou dobu rozbíhá. Nakonec nás překvapilo, že tož proběhlo lépe, než jsme očekávali. Dostali jsme 97 deklarací vyjádření zájmu. To jsme provedli screening členskými státy, abychom vybrali ty slibné nebo potřebné které se nyní připravují z technického hlediska. Já doufám, že se rozběhnou. To půjde mm, ke kofinancování, mm, bude tam spousta adaptací eh, v systémech ATM a pozemních systémech a také flotila vzdušnou přepravu. Část těchto modifikací již se očekávala tedy nebo předpokládala v národních plánech a nyní bude určitá kompenzace z evropských prostředků. V jiných případech své plány připravovali tak, aby to odpovídalo tomu kofinancování. To je tedy ta odpověď, na kterou jste se ptal. K eh, té otázce, kterou položil pan Freund, um, co jsem myslel tím budíčkem. Eh, vím, že vy, vy tedy pochybujete o tom, že správná odpověď je vojenská. Já věřím, že v současné situaci v Evropě už nemůžeme mluvit o, bezpe- o tom, že bezpečnost končí na určité hranici. Kde začíná a kon- civilní a končí vojenská složka. Pro EU a e, v budoucnu, v budoucna to bude platit víc, musíme být připraveni využívat synergie mezi civilní a vojenskou sférou. Um, máme kompetence Evropské unie všechny aspekty hybridní války. To znamená hybridní válka. Hybridní válka znamená, že máte vlivy, e, které nejsou čistě vojenské a nikdy nebudou, přesto můžou představovat přímou hrozbu. E, dále e, policie a spravodajské služby nemůžeme říci, nemyslím, že můžeme říct, že to, se to týká jenom jich, protože podle článku 42.7 eh, tam je i eh, tedy pevná součást a tento článek byl eh, použit, aplikován jako součást sady nástrojů. To je ta síla, kterou, kterou by EU přišla, kdybychom toho nevyužili. Před několika lety eh, by bylo v mnoha zemích velice citlivé, kdybychom uvažovali o tom, že naše vojen, armádní ozbrojené složky budou v našich zemích vykonávat um, průzkumné dohledové činnosti. E, myslím, že dnes by to občané tolik nepřekvapilo, takže to je takový kvantový posun našeho vnímání bezpečnosti. To je tedy zhruba um, stručně řečeno, um, že už to nemůžeme posuzovat jako čistě vojenskou nebo čistě civilní záležitost. Dále k, um, ke srovnávání s jinými velkými mocnostmi, měli bychom dosáhnout jejich úroveň nebo dosáhneme jejich úrovně. My Eh, pracujeme na globální strategii. A za současných okolností bychom měli hledat mm, dokument, který bude schrnovat to, co bychom měli dělat v budoucnu jako Evropané. A potom bychom se měli podívat, jakou roli chceme, aby, ten vojensk, aby ta vojenská složka sehrála. Bude to mít hodnotu ne jako něco izolovaného, ale jako součástí nástrojů, které Evropská unie má k dispozici. Já nevidím rovnítko. Pokud chceme být globálním relevantním aktérem, tak abychom nevěnovali ústřední pozornost vojenském, vojenským aspektům. Nemyslím, že budeme schopni hrát roli globálního aktéra, poskytovatele bezpečnosti, aniž bychom měli vojenskou oporu. Co se týče otázky mm, evropského obraného sektoru, a jednotného trhu s implikacemi, jaké to může mít na některé členské státy, které mají rozvinutější tento sektor, realita a riziko, které to může znamenat pro pracovní místa, pokud otevřeme dodavatelské řetězce. Skutečností je, že obraný sektor i ve větších zemích nepřežije v střednědobém horizontu, pokud bude mít jenom národní eh, zaměření. V oblasti raket mm, máme nyní jednoho šampiona, jednu velkou firmu NPDA, která byla vytvořena konsolidací různých eh, podniků v různých členských zemí. Jenom tak se podařilo, aby zůstaly kompetitivní na e, globální úrovni. A tomuto čelíme. Jediný způsob, jak náš obraný sektor může přežít, je spolupráce. Není to mož- není, nejsou tady jiné možnosti. Pokud nebudeme spolupracovat v oblasti obrany, tak národní programy, jak vidíte, snadno ehm, z ekonomického hlediska nebudou udržitelné. Pokud chcete, eh, aby fungovala spolupráce v oblasti obrany, pokud chcete, aby malé podniky měly přístup, tak je potřeba organizovat eh, ten trh. Musíme poskytnout jasné informace průmyslu, jaké programy se budou ve spolupráci připravovat. Pokud k tomu nedojde, tak ani ty velké členské státy jako Británie a Francie nakonec nebudou mít žádný obraný průmysl. To je jasné. Neměli bychom zapomenout na té, eh, neměli bychom se jak se zaplétat do, do té politiky pracovních míst, protože to je, toto je větší problém. Pokud vynaložíme více peněz špatně, tak vlastně ty prostředky vyplýváme. My potřebujeme větší investice, ale ne, nepotřebujeme větší, ale lepší. A lepší investice znamená spolupráci v oblasti obrany. Co se týče otázky, kterou položila paní Vodom, tak musím říci, že EDA nesehrává operační roli. Naše reakce na události je jiná. To, co ukázali události v Paříži, je potřeba pracovat na efektivnějším způsobu synergie mezi civilním a vojenskou sférou, protože tak to bude v budoucnu. Pochybuji, že eh, ty kriz, že budeme čelit krizím, které by znamenaly pouze vojenskou složku. Bude to smíšené, eh, budou muset reagovat členské státy, evropské instituce, EU jako celek. Já doufám, že, jak řekl ministr na výroční konferenci EDA, takže budeme, to, to bude takový budíček pro vás, abychom lépe systematičtěji spolupracovali v obraně. Co se týče rozpočtu, zmrazený za posledních šest let, máme více než 12 operačního rozpočtu, protože se zvýšila efektivita. Postižen byl především operační rozpočet. Ten desetiprocentní nárůst byl vetován a týkal se výhradně operačního rozpočtu. 97% půjde na operační rozpočet. Tento týden budu jednat s členskými státy o tom, jak omezit aktivity, protože to budeme muset udělat, nebo odložit programy. Jednu věc, které jsme byli schopni dosáhnout díky novému rozhodnutí Rady z 12.10. Evropská agentura, daná agentura dostane e, nové zdroje na Eh, ty pilotní eh, projekty to dostaneme z evropského rozpočtu, ale můžeme dostat i další prostředky dobrovolně od členských zemí. My jsme vyžádali eh, členských zemích, aby nám tyto prostředky poskytly. Nedopadlo to tak špatně, ale nebude, nedostaneme tolik, kolik bychom potřebovali. Mě, já nemám rád to ad hoc způsob řešit věci, které bychom měli mít vyřešeny také jsem požádal členské státy, aby zvážili předložení nebo poskytnutí zdrojů, lidských zdrojů. Někdy je důležité mít peníze, někdy uh, os personál. My máme, jsme malá agentura, máme jenom 120 expertů. Když jich budeme víc, mít víc, tak budeme moci postupovat rychleji. Panu Bicknerovi. Mechnerovi. Otázka ARPAS. Vedle centrální role, kterou eh, hrají čtyři členské státy té studii, ten váš jeden z, jedním z nich, tak my EDA se budeme zaměřovat na to, aby ty vojenské drony byly hladce integrovány do evropského vzdušného prostoru, protože, jak víte, to je byl problém. Nyní musíme mm, vyvíjet strategii pro bezpečnější pás v Evropě. Také se pokusíme zajistit, aby všechny aspekty jaksi eh, letu schopnosti, co je tedy schopné letu, což se dělá na národních základě. My jsme si pracovali na standardech, eh, které mají co nejvíce harmonizovat požadavky na eh, schop, schopnost letu, abychom neměli jaksi ekonomické ztráty ani časové. ARPAS, program mail, tak EDA chce zajistit, aby to zůstalo evropským programem, který bude otevřen dalším členským zemím, které se budou moci připojit, budou chtít připojit k rozvoji této kapacity. Neměli bychom ztratit příležitost promeškat příležitost rozvíjet e, tento strategický e, zdroj. Nejenom vzhledem k rozvoji trhu dronů, deset let, co to bude znamenat pro průmysl, ale také to bude jeden z hlavních způsobů, jak aeronautický průmysl, letecký průmysl bude moci zachovat ty kompetence, které nyní věnují bojovým letadlům. Protože příští generace není nyní na, na obzoru. Ale když se podíváte na ty inženýry, na, to, na ty znalosti a dovednosti, které mají, a tak ten program dronů vlastně, eh, pokud by se jednou, jako by ti to lidé odešli, tak by to bylo problematické, ale ten drony mohou vlastně koncentrovat na další práci. Děkuji, pane eh, Sanchez, za tuto velice komplexní informaci, eh, úvodní poznámky, které, mm, což vlastně byly mm, plnou informací o postupu ministerské řídící rady a také byly odpovědí na naše otázky. Eh, děkuji vám. My budeme počítat s vaší další přítomností v tomto výboru. Prosím, zůstejte, protože i hned přejdeme k dalšímu bodu programu. gentlemen, allow me to start. Please be seated. Začneme, prosím, usaďte se všichni. Je mi velkým potěšením, že mohu přivítat profesora Roderika Parkse, který je nejvyšším analytikem Evropského ústavu pro bezpečnostní studia. A pan Parks s námi podělí o své, svůj pohled na pašeráctví, převaděčství lidí, na pašeráky migrantů a na to, jaký to má dopad na evropskou vnější bezpečnost. Protože možná později, ale každopádně budeme muset posoudit také celkový dopad eh, toho pašeráctví lidí na bezpečnost, protože, protože asi není možné eh, hovořit pouze o Tunisku, Mali či Bejrútu, aniž bychom zároveň vzali v úvahu to, co se stalo v Paříži. Aniž bychom vzali v úvahu to, jaký dopad to má na naši vnitřní bezpečnost. Rozhodně bychom toto neměli ponechat stranou. Máme před sebou vaši prezentaci. Také mi bylo řečeno, že tu máme zástupce komise. Doufám tedy, že i někdo za komisi se bude moci vyjádřit k vašim názorům později během eh, té rozpravy a teď už dávám slovo vám, pane Parksi. Děkuji mnohokrát za pozvání a za ten laskavý úvod z vaší strany. Já se pokusím vám poskytnout stručný přehled toho, kde se vlastně stojíme zhruba v 10 či 15 minutách. Ale pokud eh, tady má být jedna hlavní myšlenka, kterou vám chci sdělit, tak je to ta, že západní Balkán eh, je v tuto chvíli v situaci, kdy ta trasa migrační převaděčská může vést k jeho totálnímu rozpadu. Ono to může eh, znít přehnaně, ale ono za posledních 20 či 25 let se Evropská unie snaží integrovat tento region Balkánu eh, tím, že se tam snažíme eh, nastartovat přeshraniční hospodářskou spolupráci, eh, chceme depolitizovat politiku identity, chceme ji přiblížit Evropské unii a toto funkční, tento funkční rozpad ale přichází proto, že ten, ti nejefektivnější ekonomičtí hráči v tuto chvíli na Balkánu jsou právě pašeráci lidí eh, v nelegální ekonomice. A tím, jak efektivně jsou schopni přesouvat velké počty lidí přes hranice, má přesně opačný efekt než ten, který my si přejeme. Eh, vytvářejí hluboké společenské eh, rozpady, propasti v té společnosti a Právě proto hovořím o tom funkčním rozpadu. Protože tento velice efektivní eh, ekonomický hráč právě působí tento rozpad, společenský rozpad. Chci hovořit o několika aspektech. Nejdříve chci poskytnout nějaký hrubý základ, to znamená čísla a statistiky ohledně migrace na Balkánu. A dále chci pohovořit o třech dalších bodech, abych ilustroval ten společ, to společenské rozdělení rozbroje a také politické. Nejdříve ta základní čísla a fakta. Evropská unie, Norsko a Švýcarsko za v průběhu tohoto roku eh, dostali zhruba milion a 70 tisíc žádostí o azyl. Drtivá většina z nich eh, pochází od lidí, které jsme ještě neviděli. Nejsou to tedy opakované žádosti. V říjnu, když bychom normálně zaznamenali snížení počtu těchto žádostí, tak jich bylo 180 tisíc. Konkrétně na Balkánu v listopadu v Řecku jsme zaznamenali pokles počtu osob, který přicházejí, lidí, kteří přicházejí eh, do Řecka z Turecka. Je to zhruba 600 lidí denně, kdežto dříve to bylo až 6 tisíc lidí denně. Nicméně také dochází eh, k tomu, že 3 až 4 tisíce lidí denně se přesouvají na Balkán, takže vidíte, že skutečně je tam eh, obrovsk, jsou tam obrovské počty lidí, které se přesouvají, přesouvají mezi Řeckem a jeho východními členskými státy. Přichází přitom rychle zima, eh, lidé začínají být zoufalí a zaznamenáváme známky toho, že se ty tlaky začínají přesouvat i zpět do Řecka. A tím pádem se vytvářejí nové pašeránské a transitní stezky eh, přes Albánii zpátky do Řecka. A díky spolupráci s Tureckem se také otevírají nové trasy potenciální přes moře z Turecka do Rumunska. To je tady takový globální přehled. Dále, když hovoříme o Balkánu, tak je důležité si vzpomenout na to, že Balkán není jenom eh, region transitní eh, a region přijímající eh, uprchlíky, ale také výchozí pro žadatele o azyl. Takže v první polovině tohoto roku Balkán byl jedním z největších vysílatelů žadatelů o azyl. E, stále jim je. A pořád stále poměrně vysoký počet lidí přichází z Kosova do Maďarska a potom dále do EU a také velké počty Albánců, e, kteří letadlem tady se přesouvají do, přímo do destinací, jako je například Německo. Další věc, kterou chci zmínit, je spíše stručně eh, chci pohovořit o tom, jak na to reaguje Evropská unie. Zatím Evropská unie především chce eh, na hranicích eh, v rámci EU založit ty hotspoty. Jeden je v Řecku, jeden v Itálii. A cílem těchto center je zlepšit způsob přijímání a rozstřídit ty lidi, kteří by možná mohli být přemístění v rámci EU a také identifikovat pašerácké sítě a získat o nich informace od těchto lidí, kteří byli propašováni do Evropské unie a zároveň tyto informace předat příslušným agenturám. E, také Srbsko a Makedonii jsme přesvědčili, aby využívali mechanismus pro civilní obranu, aby mohli tady vybudovat dále, rozšířit své kapacity, postarat se o tyto uprchlíky v průběhu zimy. A e, vzhledem tomu, že západní Balkán, na něm jsou také země, které um, jsou původci či původní země pro řadu těchto žadatelů o uh, azyl, tak se hovoří o liberalizaci víz a uh, také hovoříme v tuto chvíli o tom, zda by mohly být tyto země požadovány za bezpečné země původu. To znamená, že uh, pokud by nějaký žadatel o azyl pocházel z některé z těchto zemí, potom by byly ty žádosti považovány za neodůvodněné a ti, lidi by byli posílené, ti lidé by byli posíláni zpátky. Tolik tedy základní, eh, základní údaje a čísla. Teď se pustím konkrétně k dopad, do dopadů eh, pašování lidí. První věc, kterou chci říci, že pašeráci jsou chytřejší než my. září řekl Europol, že v podstatě jde až o 30 tisíc lidí, kteří jsou zapojeni do, pašera, do pašování lidí a týká, zatím tady bylo zachyceno asi 1400 případů. Jsou to sítě e, složené z příslušníků více států, jsou podnikaví, vždycky se vyhledávají nové příležitosti a po, poskytují jaksi více služeb jednou, To znamená, že ty služby, nebo fungování eh, nebo způsob fungování, který většinou eh, využívají drogové kartely či pašeráci zbraní, se dají využít i při pašování lidí. Eh, v podstatě také vytvářejí podobné hodnoty jako ty, které očekáváme od legální ekonomiky, jenom jsou nelegální je nejenom potřeba bojovat proti těmto praktikám, ale do jisté míry je potřeba, abychom byli konkurenceschopní v porovnání s těmito gengy. Musíme snížit poptávku po jejich službách, musíme zajistit, aby lidé mohli efektivně, spravedlivě eh, se dostat do bezpečí. A to je velice náročný úkol, protože pokud se někdo dostane do Řecka, do toho našeho centra, eh, pro uprchlíky, tak je musíme být schopni přesvědčit, že by jak se měli odstoupit v uvozovkách od těch smluv, které uzavřeli s těmi pašeráky, kteří slíbili, že je dopraví do Německa a že tady mají nyní věřit nám, že to za ně uděláme. A musíme překonat jejich přirozenou nedůvěru vůči státům a vládám a vládním orgánům. Zároveň musíme být schopni vytáhnout z těchto sítí které jsou napojené i do těch komunit, které už jsou v Evropské unii. V podstatě jde o síť pašeráckou, která je velice efektivní. Oni vám slíbí, že vás dostanou z Turecka do Německa za čtyři dny, tak to dokážou a e, navíc se zodpovídají vůči těm diasporám, vůči těm komunitám, které už v EU jsou. První problém je, že příliš málo členských států se účastní toho relokačního mechanismu. Pokud členský stát, do kterého se jako migrant nebo uprchlík chcete dostat, se neúčastní toho relokačního systému, tak vůbec nemá pro vás smysl, abyste se účastnili legálně. Další věc je, že je to velice pomalé. Jsou členské státy, které se účastní toho procesu, velice se snaží se vystavět nějaké postupy pro to, jakým způsobem vůbec eh, odhalit, zda je někdo eh, uprchlík, kdo má tady nárok na zapojení do toho systému, ale bohužel to nefunguje příliš rychle, dostatečně rychle. A problém také je, že komerční aerolinie chtějí třeba přepravovat v letadle maximálně dva uprchlíky Eh, zároveň. Pokud máte 200 či 300 lidí, které potřebujete převést v rámci EU, tak je to velký problém. A další věc je, že jsme velice vybíraví. Eh, třídíme lidi podle státního občanství, ti jediní, kteří mají eh, nárok nárok zapojit se do toho schématu jsou v podstatě Afgánci, Iráčané a Syřané. Také je eh, třídíme podle jazykového, jazykových dovedností, kvalifikace a tak dále. Takže to je moje to je první myšlenka, kterou chci vyjádřit, že tady pašeráci jsou chytřejší než my a my nejsme v porovnání s nimi konkurenceschopní. Další věc, eh, další otázka je, jaká je sociální ekonomika na Balkánu. Eh, je třeba si říci, že v rámci populace na západním Balkánu eh, narůstá strach z toho, že jsou jaksi v pasti. Eh, ze strany EU přicházejí stále větší omezení a oni mají strach, že možnosti pro zvýšenou mobilitu, jako to, že mají dva pasy, eh, že o ně mohou přijít. A další věc, to je také poměrně no, logické, je, že máme tyto státy, které eh, mají eh, jak si pocit, že jsou v pasti, že někam nemohou a navíc tady máme ty toky uprchlíků, kteří se nelegálně, ale velmi, eh, velmi rychle pohybují. Dále je tady otázka všech těch menšin a tak dále. Je tady napětí mezi těmi, těmi lidmi, kteří jaksi nemají možnost legálně se pohybovat a těmi, kteří se nelegálně velice rychle pohybují. Potom je tady ta otázka permanentní emigrace ze strany eh, zemí na západním Balkánu. Protože tím, že se nyní eh, zabýváme více eh, prioritně uprchlíky ze Syrie a dalších zemí, to znamená, že naopak se spožďuje vyřizování žádostí osob ze strany ze zemí západního Balkánu. Tento typ migrace je špatně organizovaný, v podstatě tady začínají fungovat nějaké neformální eh, kanály a navíc je zde problém, že určité komunity, politické komunity na západním Balkáně ztrácejí eh, počty voličů, počty obyvatel a mají strach, že jejich politický vliv tím, se s tím sníží. Další věc, a to je, eh, tím už ukončím svoji prezentaci, omlouvám se, že mluvím dlouho, ale další věc je politický dopad toho, tohoto napětí mezi Západním Balkánem a EU. Opět k tomu mám několik myšlenek. První z nich se týká vůbec mocenských vztahů na západním Balkáně, protože Srbsko je zásadní zemí pro jakoukoliv v podstatě pašeráckou trasu. Je to eh, klíčová země, veliká země. A ještě nevíme, kdy se nám ty pašerácké trasy odkloní tímto směrem. Zatím se Srbsko spolupracuje eh, konstruktivně, ale eh, vždycky záleží na tom, kdy se nějaká vláda rozhodne potlačovat ty uprchlické toky a tím pádem se potom odkloní pašerácké trasy jinam. Další věc, další myšlenka, konkrétně tedy se týká vztahu mezi EU a Západním Balkánem, a to je vízová liberalizace. A tato spolupráce v této oblasti je, začíná být stále více spolitizovaná. Jde tady také o Kosovo, protože tam je veliký tlak na to, abychom uvolnili vízový styk. Ale myslím si, že místní obyvatelé v podstatě ztrácejí důvěru v to, že se jim to někdy podaří. A čím více se hovoří o hranici s Černou horou, tím více politickou tato otázka začíná být. Eh, jsou tady vztahy mezi eh, Kosovem a Srbskem. Nyní se nám trochu obrací někdy ty migrační toky těm, mezi těmito dvěma státy a tím více politická tady ta otázka je. Dále je tady politika uznávání azylu mezi Evropskou unii a Západním Balkánem. Existuje určitý pocit, že některé členské státy jsou skeptičtější vůči členství zemí ze Západního Balkánu, tak mají spíše eh, sklon uznávat a eh, schvalovat žádosti o azyl, eh, které podávají lidé z těchto zemí, protože mají pocit, že země na západním Balkáně jsou zhroucené státy. A tento technokratický eh, systém už uznávání žádostí o azyl také je čím dál více politické povahy. Poslední věc je, že teď Evropská unie má volbu mezi funkčním rozpadem na západním Balkáně a to souvisí s tím, že ty pašerácké sítě jsou natolik úspěšné a efektivní, anebo mezi tím, že se s tím nesmíříme a budeme tady uh, nuceni jaksi stále užeji spolupracovat se západním Balkánem. Budou muset dohnat naše standardy pro přijímání uh, uprchlíků, budeme muset vytvořit nějaký takový dublinský systém pro cirkulaci těchto osob. Ale tím už tady končím svůj příspěvek, omlouvám se, že jsem hovořil dlouho. Děkuji vám. Pan Kán, prosím. Děkuji vám, pane profesore. Podle vašeho názoru, co bychom mohli ještě udělat ze strany orgánů činných v trestním řízení či agenturu pro vymáhání práva, abychom eh, přivedli ke spravedlnosti eh, tyto lidi, kteří Eh, obrovským způsobem finančně těžit z utrpení ostatních. A kdyby existovala eh, nějaká legální trasa místo té nelegální, myslíte si, že by to pomohlo pozastavit tento tok? Víme, že v celé řadě zemí je velká nestabilita a eh, ptám se tedy, o kolik více energie bychom měli nasměrovat na to, abychom vyřešili tyto základní příčiny nestability. Vy jste hovořil o e, migračních tocích a já se ptám, jaké jsou důkazy toho, jaké mají tyto toky dopady na bezpečnost. Děkuji. Nejdříve si vezmeme všechny otázky pohromadě a poté budete mít možnost, pane profesore, odpovědět. Děkuji vám. Marek Jurek, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci se zeptat na dvě konkrétní věci. Za prvé, zmínil jste Rumunsko. Znamená to, že Černé moře se může stát eh, cestou, kudy budou přicházet migranti do Evropské unie. Dnes jsme slyšeli eh, mnohé o regionu a v loňském roce počty nelegálních migrantů z Maroka do Španělska je poloviční. Ale to je dvakrát tolik. Pašeráci měli, mohli přicházet i přes Ukrajinu. Druhý aspekt je tato nelegální ekonomika přezraniční, mezinárodní, když vidí, že kapacita vlastně se v určité zemi omezí, tak se přesunou jinam. A pokud působí na jednom pobřeží, tak se do, posunou jinam. A, a pokud eh, přestávají fungovat, tak eh, jsou to skutečně gengy, které se přesouvají Děkuji, pan Galer. Děkuji. Myslím, že čelíme bezprecedentní výzvě v této situaci. A museli bychom dělat eh, na různých úrovních všechno současně, abychom měli fungující vnější hranici, a také možnosti rozdělovat lidi uvnitř EU, ale skutečná výzva, a tady si klade otázku, eh, zda jsme si vědomi skutečných výzev, tedy vyhodnotit to, co, má, co, co přijde v budoucnosti. Můžeme se dohodnout s Tureckem a do jisté míry to dodrží, dostanou peníze, a dostanou víza pro vlastní občany, můžeme skutečně společně eh, se posadit okolo stolu ve Vídni a vyřešit eh, síry a přestane se tam bojovat a lidé nejdříve budou vyčkávat a budou zvažovat, zase se vrátit domů. Ale 90 milionů egyptianů a 45 milionů se snaží přežít a až je napadne eh, nasednout na loď a dále na východ, až eh, pan Putin se rozhodne postoupit dále na Ukrajině, tak eh, milion lidí, miliony lidí se posunou dál z Ukrajiny. Takže otázka solidarity může být položena jinak. Měli bychom skutečně volit společné přístupy. A tady kritizuji vlastní zemi. Před méně než rokem Německo nebylo pro povinný mechanismus rozdělování, protože jsme si mysleli, že je to strašně daleko. Takže pro všechny existují důvody a pro všechny se situace mění. Na jedné straně otázka opevnění vnější hranice a účinné kontroly a paralelní řešení pro překonání ten eh, nalehavý tlak. Jde o politickou vůli a možnost to řešit. A nebo je třeba uvažovat o nemyslitelném. Tedy postavit eh, armádu mezi Tureckem a řeckými ostrovy a hrozit silou. Není to nic, co by si někdo z nás přál. Děkuji, pan Tenok. Děkuji. Při vší úctě Michaelu Galler myslím, že myslet cestou dopředu je bilaterální dohody a prověření eh, uprchlíci, kteří jsou v táborech a nevěří v, v, v ten systém kvót a, a nevěří ani v eh, systém vnucený eh, všem ostatním a myslím, že to, k čemu došlo, je absolutní katastrofa, pokud je o šengenský systém. Mám několik otázek. Bylo mi potvrzeno nedávno v rozhovoru s ministrem zahraničí Makedony, že během léta zjistili e, několik e, hledaných džihadistů, kteří e, procházeli tokem migrantů a když získali tuto informaci, tak eh, přešli do Německa, do Švédska zřejmě, asi ne do Paříže, doufám. A moje otázka, proč eh, neexistuje rychlý přístup do SISu, do Eurodatku a Europolu a proč trvá 24 hodin, než eh, si ověří tuto informaci. Tyto lidé se registrují a potom si člověk uvědomí, že vlastně výměna zpravodajských informací mezi zeměmi západního Balkánu, včetně kandidátských zemí a zbytkem EU, je skutečně slabá. A zřejmě je slabá i mezi e, členskými státy Evropské unie. A jak dlouho může trvat šengenský systém, když jsou slabé vnější hranice, politika otevřených dveří pro uprchlíky a, a velmi slabé bezpečnostní a spravodajské služby. Černohorec byl zadržen na rakousko-německé hranici a měl namířeno do Paříže a to nebylo ani sděleno francouzským úřadům. Myslíte si také, že omluva, ženevská omluva z 1950 se hodí do moderního světa, kde lidé přecházejí přes bezpečné země, které jsou kulturně příbuzné a e, snaží se vyhledat e, bezpečné země na severu Evropy. Kdy bude spochybněna Ženevská umluva? A já si myslím, že nebyla koncipována pro moderní svět a určitě nebyla koncipována pro to, aby se Evropa stala konečným cílem pro lidi z celého světa. Děkuji, pan Andrulakis. ta hlavní síť pašeráků lidí, eh, tedy odkud pochází většina těch pašeráků, jakou národnost mají. A v poslední době v Řecku se vyskytl tento fenomén. Na ostrovech se objevuje stále více uprchlíků, kteří vůbec nemí eh, syrsky Naš, naš, eh, podle pravidel mohou jenom eh, Syřani, Afgánci a Iráčané eh, dál, ostatní se musí vrátit zpátky. Co se stane se všemi těmi lidmi? Jak na to tomu reagovat? My tady mluvíme o několika tisících, ale je možné, že mm, během krátké doby budeme mluvit o deseti tisících uprchlíků. Děkuji. Omlouvám se, já jsem čekala, až dostanu slovo, tak jsem se nehlásil. Já mám několik otázek mm, k těm, mm, k tomu, co jste řekl, pane profesore. Já si velice cením vašich vysvětlení. Eh, pašování vede k politické a sociální fragmentaci v oblasti. Co jste řekl na úvod? Po, sociální politická fragmentace v daných zemích, o které mluvíte, nikoli tedy eh, mezi těmi uprchlíky. Vy kladete veliký důraz na operaci pašování samotnou, což mě vede k otázce, ti uprchlíci by nepřicházeli, pokud by neexistovali ti pašeráci. Já si to nedovedu představit, že by to byla pravda. Já chápu, že potřebují tedy lodě z Turecka na ostrovy, ale na kontinentu, na západním Balkáně, mohou jí chodit, mohou přecházet, mají jiné Ehm, dopravní prostředky nemusí spolehat na pašeráky. Sociální dopady na západní Balkán. To je eh, výsledek těch obrovských čísel. Většina z nich ale nezů, tam nezůstane, velice málo z nich tam zůstane. Takže jaké sociální dopady máte na mysli? Poslední, nebo téměř poslední otázka. Můžete potvrdit ten počet, ty ta čísla od admirála, které jsme tady slyšeli, který řekl, že 61, 61% všech uprchlíků, eh, z, které přecházejí z Turecka do Evropy, jsou syřané. 61% zbytek jsou Afgánci, Iráčani a tak dále. Což mě překvapilo, já jsem nedávno mluvil s naším um, ministerstvem zahraničí, který mi řekl, že pouze 20% všech uprchlíků přes eh, Rakousko eh, jsou syřané. Když jsem si to vyhledal, tak to není 20, ale 30%, ale to je pořád polovina z těch 60%. Takže jak to vypadá? Co se stalo s těmi čísly? Poslední věc na pana Tanoka. Myslím, že je hamba, je politická hra srovnávat utrpení uprchlíků s teroristickými útoky, které e, se udály v Paříži, což, e, jak víme, nesouvisí nějak s uprchlíky. To byli lidé, kteří se narodili a vyrostli v Paříži nebo Belgii. A my nevíme, zda to byli Syřané, nebo zda přišli, pocházeli z Paříže, tam se šli vyškolit do Syrie, pak se vrátili zpátky. Um, možná to nebyli uprchlíci, jenom to využili. Um, já už ale nemohu věřit ničemu, co někde čtu. Děkuji. Ehm, vaše poslední poznámka je skutečně depresivní, vzhledem k tomu, že jste novinář. Omlouvám se. Je pozdě. Odpoledne. A to je skutečně katastrofální zpráva. O psaném slově. Já jsem chtěla eh, komentovat dvě, dva problémy a také položit otázku. Já jsem slyšela poprvé mm, během naší mise z, na konci zářím se sede na monitorování postupu Atalanty, operace Atalanta, a když nám tedy bylo vysvětleno, jak fungují piráti. A já jsem ekonomka, já musím říct, že jsem byla trošičku pohnuta tímto způsobem, mm, jak se vysvětlení. A někteří další členové také byli vůči těmto věcem citlivým. Když zajdeme ještě dál, když řekneme, že bychom měli konkurovat těmto typům vlastně biznesu, tak to znamená, že jediný způsob, jak můžeme, co můžeme udělat, je reagovat a vlastně přijmout stejná opatření, přes určité problémy s mediálními spravodajstvím nebo senzacechtivým spravodajstvím o možných hrozbách, tak musíme které mm, musíme posuzovat, protože jsme podvýbor pro bezpečnost a obranu, tak musíme posuzovat i možnou vazbu, i kdyby to byla malá možnost protože máme povinnost pracovat na nejčernějších scénářích. My nemůžeme prostě ignorovat věci, protože si myslíme, že nejsou skutečné. To je chybný přístup. My mus, máme alespoň tedy mm, povinnost to posoudit. I když říkáte, že Eh, se tedy narodili v Paříži, pak se vyškolili v Sýrii, v Iráku, tak musíme mm, eh, zvážit možnost, že to byli francouzi. Může se to stát, stává se to i v Polsku a jinde. Ale jsou také určité vzory nebo vzorce v atentátech v Londýně před osmi lety, což byla druhá generace lidí, kteří se radikalizovali. Takže musíme mít tedy širší um, pohled na věc s ohledem na vnitřní bezpečnost. Takže to byla tedy jedna poznámka. Moje druhá úvaha se týká západního Balkánu. Uh, Znamená to, že musíme zapomenout na solunský proces pro vzhledem k funkční desentnému rozpadu a myslet, uvažovat o tomto regionu jinak? Když uvažujeme o azylu, pak je předpoklad, že tam selhávají státy. což ovšem nejsme připraveni říci o většině států. Jistě jsou pod velkým tlakem vzhledem k migračním cestám přes Balkán, ale znamená to, že i během války ta čísla a ta vůle nebo ochota migrovat nebyla tak vysoká. Takže jaký, jaké jsou skutečné náklady tohoto? Je to očekávání, že bude uzavřen solunský proces nebo co? Já to úplně nechápu. Tak já zase... Yes. Uh, Mr. Campbell Banneman, please. Pan Kahn. Velice stručně. Jenom pro informaci, já mám nejvyšší bezpečnostní prověrku od Pešmergu a od Izraelců. A e, ti mě varovali, že existují buňky mezi uprchlíky, které se dostávají do Evropy. Je to ze spravodajských zdrojů, což je velmi znepokojivé. Na to musíme Nemůžeme tomu prostě odmítnout. Byl to jeden pas, který použilo osm lidí, jeden z nich byl terorista. Takže my skutečně nemůžeme být laxní od tváří tvář této hrozbě. Ten pas byl identický, měl identický pas jako těch osm dalších. Pan Galer? Chcete odpovědět? Pan Kán. není pochybnosti o tom, že musíme být opatrní. Měli bychom přijmout všechna preventivní opatření. Ale eh, jde o to, že kolega se snažil říct, že jsou uprchlíci, kteří že potřebují soucit a zločinci, které, proti kterým je třeba postupovat. Zločinci vždy používají různé Eh, různé eh, cesty. Dělali to vždycky, bylo to dělat dál. My jsme sofistikovaný systém jako společnost. Můžeme je oddělit, protože mohou být i v našem systému. My se těch zločinců musíme zbavit. O to jde. Pane Ler? Pokusím se vrátit k té otázce. Eh, je tady obava, že imigrace souvisí s terorismem izraelské a další zdroje tvrdí, že by tam mohlo být nebezpečí, ale z pohledu modus operandi by to byl jaksi exotický způsob, jak dostávat lidi do Evropy, aby začali někde mm, na Středním východě, přes Turecko, Středomoří, Balkán, až na místo, kde, mohou, kde by operovali jako praxi, když chcete být efektivní jako teroristická organizace, asi byste prostě zvolili jiné cesty, jak dostat lidi do Evropy nebo aktivovat lidi v Evropě. Pokud chcete páchat nějaké útoky. Takže samozřejmě eh, jsou určité zprávy o Eh, těchto věcech, ale přitom ty zájemci, kteří chtějí útočit, nepotřebují dostávat do Evropy mezi uprchlíky, pokud chtějí zaútočit na evropskou civilizaci. Takže otázka je, existují nějaké empirické důkazy od daných zdrojů, že toto je skutečně mm, atraktivní způsob, jak dostávat terorismus do Evropy vedle toho základního principu, že každý, kdo přichází do Evropy, tak může mít nějaké teroristické záměry. Děkuji. Já předpokládám, že toto tímto končíme mm, s otázkami a nyní bych požádal pana Pákce, aby eh, reagoval a odpověděl. Děkuji. Děkuji za vynikající otázky, je toho hodně. Já jsem si je sloučil eh, na tři okruhy. Nejprve tedy v, eh, jak si žádost o upřesnění těch problémů. Pak tady byla otázka na naši vnitřní mm, kapacity eh, řešit příčiny a to, co nastane. Tak tedy nejprve k povaze toho problému. Um, já začnu tou cestou přes Černé moře, to je asi nejsnazší. To je spekulace. Eh, byly zprávy o jedné nebo dvou lodích, které hm, přišly touto cestou, ještě to nevíme. Eh, ani jsme eh, se příliš na to nezaměřovali. Ehm, hm, čeho jsme ale svědky, jaké ty, jak, jsou ty, jak vypadají ty převoděcké sítě, jak jsou nadnárodní. Oni e, vlastně navazují na stávající nadnárodní zločinecké gangy, e, jako třeba sítě pro pašování drog, kokainu, pro které je EU stabilní trh a také pašování zbraní. Nejsou přeshraniční úplně. Oni nechtějí spolupracovat s některými hráči, například s teroristy, ne vždy, ale často. A dále hodně se toho děje ad hoc na lokální úrovni, když jedna země uzavře své hranice, uprchlíci musí eh, přesázet přes lesy nebo hory, pak eh, ty lokální eh, osoby vlastně využijí příležitosti teroristické vazby. K tomu přistupuji velmi opatrně. Můžeme říci, že je konkrétní hrozba v tom, že evropští cizí bojovníci se mohou vracet spolu s uprchlíky. Frontex um, to posuzuje, to jsou lidé, kteří nemají legitimní cestu, jak se dostat do, zpátky do Evropy třeba protože jim byl odebrán pas, tak pak se mohou připojit k těm uprchlíkům. Dále tady mohou být vazby s, na diasporu mm, a napětí v Evropské unii uvnitř, ve velkých komunitách, které přijímají uprchlíky, které vyvolávají, e, ty, ty toky uprchlíků vyvolávají napětí, pokud selže integrace, e, dojde k e, vytvoření napětí. Co jsem ale slyšel tak nemáme jasno eh, v tom, co by Dajíš chtěl dosáhnout. Eh, zda chce tedy narušit naši pohostinnost nebo eh, toky nebo řízení migrace. Nevím, jakou mají strategii. Pokud plánují teroristické útoky, tak by raději aktivovali asi lidi, které jsou již mezi námi ale vaše zdroje předpokládám, že jsou kvalitní. Já nemám takové informace. Tady. Počtu Syřanů, to se mi zdá poměrně vysoké. Zvláštní je, když se zaměříme na tou složitostí a fragmentací okolního světa, tak relativně malé počty jsou Syřani. Méně, než bychom očekávali. Teprve nedávno e, Syřané, Afgánci a Iráčané e, tvoří jednu třetinu žádostí o azyl. Mm, teď jsem slyšel o dvou třetinách, ale to je nedávná ne číslo. V Británii je hlavní národnost jaksi z Nigérie, Polsku Ukrajinci, takže to je skutečně velký rozdíl. K povaze problému naší interní vnitřní reakce, spolupráce s e, nejbližšími sousedy. Tady byla několik otázek na represivní reakci orgánů trestním e, řízení, spolupráce s orgány na západním Balkáně a v Turecku. Tady eh, je to trošičku taková, taková ostuda, protože velice často Turecko ehm, a další služby nám budou, nás budou informovat, budou bombardovat informacemi, ale my budeme ani dobře vědí, že to těžko budeme používat vzhledem k ochraně dát, mučení a podobně. Takže oni nám chtějí dávat užitečné informace, abychom je akceptovali jako partnery. Aby e, ale pro EU a zapadovské země je to obtížné, takže to je politické. Západním Balká, na západním Balkáně ti orgány v činem, činem trestním e, řízení, pokud chtějí, tak jsou velice silné. Boji proti terorismu to dělají velmi efektivně. Co se týče pašování, tak tam už je to horší. Takže tam máme obtížnější, obtížnou situaci. Ve spoutě věcí bychom mohli spolupracovat, ale je to obtížné. Co dělá EU? A to asi je to nejlepší. Spousta členských států má e, kontaktního úředníka pro imigraci v Turecku a jiných zemí. Snaží se e, budovat vazby, zjistit, co se děje, EU jim začala teprve teď pomáhat v komunikaci mezi sebou. Až teď Frontex vyslal vlastního eh, prostředníka, aby to zjistil. To se dlouho nedělo. Takže to je možná cesta, jak dál. Méně přímé spolupráce, ale budování kapacit. Legální cesty, zda chceme konkurovat, konkurovat s pašerářskými službami. To jsou tedy moje slova, ano, dobře. A já chci, aby byl pochopen, tak to zjednodušuji. My musíme se podívat na to, jak, kde jsme, co chceme a jak efektivně dostat lidi do bezpečí, pokud můžeme. A dlouhodobými cestami, aby nebyl tento šílený spěch. Nemyslím, že omezení víc pro, eh, nebo zrušení víc pro Eritrii a Syrii by pomohlo. Vedlo by to asi jenom k problémům, ale pokud bychom měli nějaký dlouhodobý plán a řekli bychom, dobře, jestli se to u vás ne, neuklidní, tak máte nějaké možnosti. Takže to by byl takový mix legálních cest a určitou jaksi eh, kompetitivní reakci, ale také represivní. To, to znamená eh, zlikvidování pašeráků na některých cestách. Pokud tedy mám ještě čas, tak velice stručně k tomu, co dál. Co můžeme čekat dál? Je tady e, řada hlasů, aby byl vytvořen systém časného varování pro migraci. My ve skutečnosti potřebujeme odložený varovný systém. Takový fenomen jako po Eh, arabském jaru, kdy jsme očekávali 400 tisíc lidí a nepřišli, ale teď ano. Takže co vysvětlí tuto propast mezi prvním konfliktem mimo EU, ten push faktorem a tím vlastním příchodem. Jak vysvětlíme tyto proměné? Po arabském jaře se spousta, jaru se spousta lidí vrátila do regionu, protože tam doufali v lepší budoucnost. Já nebudu zacházet do těch komplexních faktorů, jak tomu došlo, ale to uvidíte v případě Eritreji. Pokud vyvineme tlak na Eritreu, aby zastavila um, tu povinnou vojenskou službu, tak tam bude vysoká nezaměstnanost mladých mužů, kteří budou vytvořa, vy, ehm, vytvářet bezpečnostní riziko. Takže ten problém bychom nevyřešili. To tež můžeme říci o Rusku, sankcích a tak dále. Takže eh, úplně naposled k ženevské konvenci. Jak to aktualizovat? Já souhlasím s tím, že to není vytvořené pro tuto situaci. A to možná protože máme zvláštní situaci, kdy za poslední, poslední 25 letech jsme e, žili v tom, že všichni se blíží k ideálu liberální demokracie, někdo rychleji, někdo pomaleji a my na západě můžeme poskytnout dočasnou ochranu těm, kteří se dostanou do problému, ale protože se země stabilizují, tak je budeme moci vracet, takže to je dočasné. A můžeme budovat jiné země, aby hostili uprchlíky, takže nejsme bezmocní. Nyní jsme se dostali do takového paradoxu, že Jiné státy se stávají bohatšími, dosahují našich životních standardů, ale nejsou liberálnější. Takže nejsou připraveni přijímat uprchlíky jako my. A my nemůžeme předpokládat, že se lidé budou vracet domů, protože se to tam zlepší. Takže musíme eh, najít uprchlický systém pro eh, tento multipolární svět, Um, o tom, co je, jsou západní ideály a humanitarismus a podporovat další regiony v tom, aby přijímali prchlíce, i když kulturně um, jsou odlišní než my. Musíme velice radikálně se zamyslet nad všemi mechanizmy, které, má, mechanizmy, které máme a měli bychom se vyhýbat jakému si, eh, jakýmsi eh, posvátným krávám, které všude jsou. Dovolte jednu připomínku směrem k panu Gálerovi. Já jsem už rok a půl poslankyní během tohoto funkčního období eh, v Evropském parlamentu a předtím jsem byla poslankyní Polského parlamentu a od té doby, už od začátku, eh, mé, eh, když jsem se stala poslankyní, jsem byla členkou parlamentního výboru, který posuzoval rozsáhlý projekt pro ubytovávání eh, uprchlíků v případě, že by došlo k eh, rozsáhlé ofenzivě na Ukrajině. To bylo velice užitečné. Ale nevím, jestli další členské státy něco takového jsou ochotné dělat. Děkuji vám všem, tím eh, jsme se vypořádali tímto bodem na pořadu jednání. Prosím, zůstaňte místnosti, protože nás ještě čeká akademické posouzení mm, aktivace článku 42.7 a naším hostem bude profesor Alexandr Matler z Bruselské univerzity. Děkuji vám. Once more, ladies and gentlemen. Ještě jednou tady, dámy a pánové, prosím, usaďte se. Chtěla bych tu přivítat pana profesora Alexandra Matlera, který pohovoří o právních dopadech aktivace nebo možné, možné, o možných dopadech využití článku 42 sedm smlouvy. Pane profesore, máte slovo. Děkuji mnoho. Děkuji mnohokrát za velice laskavý úvod z vaší strany, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Když vám někdo představí pozvaného řečníka eh, s tím, že půjde o nějaké akademické zhodnocení, tak vždycky cítím v sále eh, takové trošku váhání. Ale dnes nehovoříme o teoretickém eh, tématu, ale je to něco velice praktického, na čem už jsme se, na čem se už státy dohodly a co následuje po velice tragických událostech. Ty naprosto strašlivé činy, ke kterým, došly, eh, ke kterým došlo v Paříži, eh, mají dopady až do dnes. Stále je ještě cítíme, a to také v tomto městě, v Bruselu. Ve svém projevu před parlamentem francouzský prezident zcela jednoznačně zařadil tyto události jako agrese, jako akt agrese, že Francie ve válce řekl. A když francouzský ministr z obrany přijel do Bruselu, aby oficiálně aktivoval článek 42.7, tak vznikla otázka, zda Evropská unie jako celek není ve válce. A pokud ano, tak jak tu válku vlastně povede. A do jisté, do jisté míry mě překvapilo, to musím přiznat, že všichni ministři obrany přítomní na tom zasedání vyjádřili jednomyslnou podporu Francii a řekli, že jsou připraveni poskytnout jakoukoliv pomoc eh, Francii. To je doslova citát ze zápisu jednání, tedy ze závěrů rady. Co to vlastně znamená? Já bych rád svou prezentaci rozdělil na čtyři části a první z nich bych chtěl věnovat obecnému posouzení rozsahu opatření, která je možné podniknout eh, podle článku 42.7. Dále bych se s vámi chtěl podělit o své myšlenky, které se týkají procesních záležitostí, to znamená toho, jakým způsobem členské státy dále postupují Dále vám poskytnu stručný přehled o tom, jakou vojenskou pomoc by mohly členské státy poskytnout Francii. A poslední věc bude opět spíše obecněji zaměřená, protože budu hovořit o reakci, která jde nad rámec vojenské pomoci a týká se evropské soudržnosti a solidarity. Dovolte tedy, abych začal eh, zamyšlením nad dosahem článku 42.7. Už zazněly nějak, některé překvapené e, komentáře, že tady Francie nežádala o využití článku 5 Washingtonské dohody. Já si myslím, že to není velké překvapení, protože už od dob Charles eh, de Gaulle Francie nemá příliš um, by, není tedy příliš ráda, eh, že by měla být nějak závislá na Spojených státech a jejich zahraniční a bezpečnostní politice. Ale když se podíváte na eh, změní těch dvou článků, tak článek 42.7 je podstatně silněji naformulován. Protože v případě agrese se tam zavazují všechny členské státy k tomu, že mají povinnost pomoci, a to všemi možnými prostředky. Naopak Washingtonská smlouva hovoří o tom, že je třeba pomoci napadené straně eh, a to způsoby, který, které považuje daná země za vhodné. Samozřejmě oba dva ty články obsahují pouze diplomatický slib, takže nezbytně nemusí eh, v praxi znamenat mnoho. A rozdílu oproti článku 5 Washingtonské dohody a článkem, článkem 42.7, eh, tak tam je spíše takový balíček důvěryhodnosti, protože tam se to týká aktivních jednotek, dokonce jsou tam režimy pro sdílení jaderných zbraní a tak dále. To všechno svým způsobem asi spadá do tohoto diplomatického eh, slibu, tak aby žádný eh, nepřítel nepochyboval o tom, že aliance je ochotná eh, reagovat. Naopak článek 42.7 možná nemá tolik důvěryhodnosti, ale vlastně na druhou stranu je to takový biankošek svým způsobem, protože a teď záleží na tom, jak vlastně členské státy vyplní tento biankošek. A o to právě v tuto chvíli jde a tím se budu zabývat ve zbytku své prezentace. Na začátku jsem už řekl, že mě překvapilo, jakým způsobem byl ten článek aktivován nebo nebyl. To záleží na, to, jak se na, na tom, jak se eh, na to díváme. to rozhodnutí totiž bylo takové, řekněme, trošku lehkomyslné. A to se týká zaprvé toho, že, forma, že nebyly vypracovány formální, eh, nebyl eh, naformulován žádný formální závěr rady v tomto smyslu. Ty obecné závěry pouze říkají, že nebylo dosaženo žádné formální dohody ohledně toho, jak bude ta reakce podle článku 42.7 vypadat. To ale vede svým způsobem k určitému právnímu váku. Protože kromě toho, že ten článek eh, hovoří o sebeobraně, ale sebeobrana, tedy poté, eh, co vlastně eh, došlo k tomu, že Francie a některé další členské státy EU e vlastně bombardují islámský stát několik měsíců již, tak to by se vyžadovalo poměrně přesnou argumentaci. Takže v tuto chvíli vlastně se nejsme až tak jistí v kramflecích správního právního hlediska, než by tomu mělo být. A další věc je, a to je možná ještě důležitější, že na tom se dohodli ministři obrany na Radě pro zahraniční věci. Já bych řekl, že pokud skutečně v článku 42.7 jde o vzájemnou obranu, to znamená o to, že Evropská unie jde do války, tak potom by zcela jistě měla něco takového vyhlásit eh, eh, Evropská rada. Protože tady eh, nejde o Evropu. Protože pokud tady nehovoříme o obecném politickém stanovení, obecného politického směřování Evropské unie, tak nevím, co už by tím mohlo být. No a když se článek 42.7 vlastně aktivoval na úrovni Rady pro zahraniční věci, tak vlastně jde o to, že tady ostatní členské státy nabízejí pomoc Francii, která vede vlastní válku. Nejde o to, že by Evropská unie vedla celkovou válku. Dále postup hovoří o aktivaci bilaterálních bilaterální pomoci a podpory. Samozřejmě je to logické ve světle toho, co jsem před chvílí vysvětloval, ale je to do jisté míry zklamání, protože to eh, nepříjemně připomíná způsob, jakým mezinárodní společenství reagovalo na útoky z 11. září, ke kterým došlo už před 14 lety, kdy tedy vojenská reakce na 11. září v podstatě spočívala v tom, že eh, tedy všichni měli stejný cíl, účel a až v roce 2008-2009 po osmi letech eh, se vlastně už téměř, eh, tedy téměř potom v té době došlo k Eh, obratu k horšímu v afgánské válce a teprve poté došlo k nějakým zásadnějším změnám. Nyní k otázce toho, jakým způsobem mohou evropští partneři podpořit Francii. A zde musíme zásadně rozlišovat mezi vojenskou eh, pomocí a nevojenskou pomocí v boji proti terorismu a extremismu. A to už by šlo vlastně nad rámec toho, co je stanoveno ve článku 42.7. Protože to spíše eh, se týká ustanovení CSDP. A potom jsou tady některé obecnější otázky, o kterých pohovořím za chvíli. Začal bych těmi vojenskými aspekty. První věc, která nás napadá, je, vojenská podpora v rámci Operacion Shamal a vícestranné koalice pro, proti Daesh. A jde o to, abychom měli dostatečné počty a vhodné síly pro to, aby se vystupňovala eh, vojenská kampaň, především pokud jde o vojen, eh, vzdušné zásahy. Aby tady těchto vzdušných eh, zásahů bylo dost. Dovolte, abych vás ujistil, že zatím ta, ty nálety na Dáš eh, byly poměrně mírné, což samozřejmě tady také souvisí s tím, jak moc přístupné jsou ty cíle. Může se to týkat také námořních cílů. Některé, několik zemí již doprovází e, válečnou loď Charles de Gaulle ve středozemním moři, nebo se k tomu chystají. A pokud oblast Levanty začne být oblastí uzavřenou, protože eh, tam budou instalovány pokročilé systémy protivzdušné obrany, tak by eh, se mohla více vystupňovat ta námořní kampaň. Třetí rozměr, který je velice relevantní v tomto smyslu, se týká využití zvláštních jednotek, tedy jak pro vyhledávání cílů, tak pro poskytování vojenské podpory místním bezpečnostním složkám. A e, rozhovory, mezi, e, rozhovory o tomto tématu mezi Francií a ostatními členskými státy probíhají. Dnes jsme obdrželi zprávy o tom, že Německo nabídlo uh, Eh, tedy pomoc v tomto smyslu a tak dále. Ale pokud jde o samotnou kampaň proti boji proti Daesh, tak tady eh, jde i o to, abychom vypomohli francouzským vojenským složkám v jiných oblastech. Protože eh, to kombinované břemeno těch tří vojenských operací, které francouzské složky vykonávají, protože Šamal tam je 3500 eh, vojáků, Bakan 3700 eh, a 10 tisíc eh, vojáků jenom na francouzském území v rámci té nové operace. To je veliké břemeno, veliký tlak na francouzskou armádu. Možná ještě nedosáhla ar- francouzská armáda naprosto krizové situace, kdy, kdy už nebude mít více kapacit, ale e, myslím, že e, není daleko chvíle, kdyby se mohlo něco takového stát. Samozřejmě pokud nezačne nábor nových vojáků. Znamená to ale také, že evropské státy, členské státy EU, které chtějí podpořit Francii, mají několik možností. A to e, včetně toho, že by pomohli v Mali pod vlekou OSN nebo v Libanonu. A na úrovni EU si myslím, že je zde také možnost přehodnotit eh, evropskou účast v Sahelu, která už v tuto chvíli je poměrně eh, rozsáhlá, pokud jde o velikost, ale je poměrně fragmentovaná, pokud jde o organizaci ze strany orgánů EU. Takže je možné například eh, více zevropštit Barkan, poslo, poslat tam více evropských vojáků a propojit případně eh, tyto mise do jedné kampaně. Podobně jako se, jsme se tomu snažili před čtyřmi lety v oblasti Sahelu. Také dovolte několik slov o eh, posílení bezpečnosti vnitřní prostřednictvím spravodajských služeb a posílení justiční a policejní spolupráce, protože pokud jde o eh, boji proti hrozbou, pro hrozbám terorismu v evropských městech, tak právě toto je hlavní téma naší eh, rozpravy. A samozřejmě toto je oblast, kde Evropská unie může a měla by nabídnout podstatnou přidanou hodnotu. A to z toho jednoduchého důvodu, že podle mého názoru vnitřní trh nebude skutečně fungovat, aniž by, exist, aby, aniž by fungovala skutečná vnitřní bezpečnost. A tady se eh, do, dostáváme k samotnému jádru evropské integrace. Vzhledem k, především eh, vzhledem k tomu, že eh, především nové členské státy stále více mají chuť přenastavit šengenský systém. Nejsem odborníkem na vnitřní bezpečnost, ale Mám pocit, že zde by byla potřebná skutečná eh, vnější kontrola evropských hranic pro šengenskou oblast a zároveň také eh, sběr zpravodajských informací, politickou spolupráci, eh, justiční spolupráci a trestní stíhání v rámci Schengenu. A možná toto by mohlo být něco, kde může i CSDP hrát svou roli při posílení vnějších hranic, ale také se to týká všech ostatních aspektů, protože i tam budeme potřebovat další nástroje. Nevěřím totiž tomu, že spoléhání na, jenom na eh, spolupráci mezi vnitrostátními systémy nám nějak zásadně pomůže. Je to také širší kontext, který musíme vzít v úvahu. A to přesně proto, že v tomto článku se hovoří o veškerých prostředcích, které mají členské státy k dispozici. Takže musíme vlastně hovořit o úplně všem. A do velké míry vlastně uh, už toto udělal i francouzský prezident, protože propojil rozpočtové dopady uh, té požadované uh, bezpečnostní reakce k makroekonomickým faktorům. Cynici možná mohou tvrdit, že to vlastně znamená, že Francie chce, chce využít veškeré možné argumenty, aby se vykroutila ze svých rozpočtových závazků vůči EU a že se chce dostat tady z té obtížné fiskální situace, ve které se nachází. A pokud bychom byli ještě cyničtější, tak bychom mohli říci, že že vlastně bezpečnostní a obranou eh, politiku eh, že situace, kde bezpečnostní a obranou politiku řídí ministři financí, už trvá příliš dlouho. Protože vlastně eh, už si nejsme, nevíme přesně, jak moc připraveny na to jsou naše spravodajské služby a vojenské a policejní složky. Ale chtěl bych celý svůj příspěvek uzavřít tím, že řeknu, že se nám opět ve všech diskuzích objevuje znovu otázka evropské soudržnosti. Ať už hovoříme o přenastavení měnové unie, ať už hovoříme o těch výzvách, které jsou, které jsou velice rozstílené povahy, jsou to uprchlíci, Rusko a tak dále. Ale v konečném důsledku jde o to, zda jsme schopni jako Evropané držet při sobě, když se dostaneme do skutečných problémů a začnou umírat lidé. Skutečně tady jde o to, zda se můžeme držet dohod, které jsme učinili. A v tomto smyslu eh, je ta diskuse ohledně článku 42.7 poměrně snadná. Ten článek byl aktivován, jednomyslně se všechny členské státy rozhodly, eh, že to uznají a tím pádem se zavázali udělat všechno, co je v jejich silách, aby eh, agresor znovu nezautočil. Děkuji, pane profesore. Pustím se do otázek a odpovědí a kolegy poprosím, aby se přihlásili, kdo chce promluvit, protože jsme se nebyli úplně jistí, ale není pan Galer. Děkuji, děkuji mnohokrát za zajímavý přehled a úvahy. A já se zeptám něco, na co jsem se ptal dopoledne. Když eh, se uplatňuje článek, eh, o kterém byla řeč, kdo má nárok eh, vlastně dohledout na to, aby se zjistil, zda byl naplněn žádající stát nebo evropské instituce nebo vysoká zástupkyně, vzhledem k tomu, že rozhodnutí rady bylo jednomyslné. Takže asi by bylo zajímavé, kdo může definovat, co se má udělat. A nebo členské státy, které se k tomu přihlásily, tak ty aktivně vlastně ukáží, co přinesli. Pokud jde o informace k dnešnímu dni, německá vláda Ehm, vlastně musí si vyžádat souhlas Bundestagu a pokud je o právní rámec, tak ten je třeba pro odůvodnění těch kroků. Mimo jiné u článku 42.7, tak čtu větu nyní německy. Gegen den IS in Wahrnehmung des Postup proti IS při respektování práva na obranu podle charty OSN článku 51 rezoluce 22 um, z roku 2015. Um, co pokud kolektivní uh, obrana ve prospěch Francie bude poskytnuta, pak vojenské příspěvky Německa proběhnou eh, jako plnění či Eh, podle článku 47 Evropské unie. To je tedy eh, právní základ, které zvolila německá vláda. Vy jste mluvil o tom aspektu, že francouzská vláda využívá této příležitosti, aby se vyhnula závazkům podle paktu stability. Jako EPP my jsme se rozhodli, že nebudeme eh, Mm, využívat změněné bezpečnostní situace, abychom eh, vlastně se vyhnuli paktu stability. To je náš politický přístup. Kromě toho chci říci, že se chci zeptat, jaké je vaše posouzení Mm, toho, zda článek 222 by nebyl eh, stejně vhodným, protože specificky zmiňuje teroristické útoky a lépe tak vlastně integruje celou Unii, protože to jsou mm, závazky, které vyplývají ze smlouvy. Děkuji, pane Kahn. Very simple Velmi jednoduše, pane profesore. Vzhledem k tomu, že jste tady, až se nás poučil o smlouvě. Ti, kteří eh, napsali autoři tedy smlouvy vlastně, co měli na, na střeteli, když napsali tento článek. Pan Bostinaru. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci eh, zejména poděkovat za vás, za váš příspěvek, protože ukazuje, že obsah článku tak, jak je koncipován ve smlouvě, volá po realizaci a staví nás do velmi citlivé situace, protože nevíme přesně, co kdo má udělat a jak se máme mezi sebou koordinovat. Takže já bych se zeptal na dvě věci. Zmínil jste některé skutečnosti, ale myslím si, Schengen vyžaduje eh, kontroly na hranicích, ale skutečně efektivní kontroly a ne situaci, kdy eh, členské státy Schengenu považují svobodu pohybu jako něco mnohem cenějšího, než je bezpečnost v této situaci. A za druhé, databázy, kde by byly údaje o teroristickém riziku. To se může stát, zdát přehnané, ale opravdové sdílení zpravodajských informací a nejenom, aby to provozovalo pět nebo šest zemí a ostatní ne, anebo na základě vlastního uvážení, kdy se zvažuje, co se dá ostatním a co ne. A etodoristé se přesouvají z Belgie do Paříže a zpátky do Syrie a kdo ví, takže skutečné sdílení zpravodajských informací a ne na základě eh, dobré vůle, ale konzistentně a účinně. A sdílení zpravodajských informací s partnery, s NATEM, Izraelem, arabskými zeměmi, USA a podobně. To je nezbytné, abychom dodali článku 42.7 obsah. Máte za to, že Evropa by měla zvážit možnost vytvoření eh, vlastních obraných a bezpečnostních prostředků i pro boj proti terorismu, které by byly kompatibilní s eh, aliancí a nebyly odpojeny od eh, aliance, protože jinak se budeme muset spolehat na Spojené státy, pokud jde o spravodajské informace. Sami o sobě nejsme schopni toho dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pan Tenok. Začnu zmínkou pana Kána. Jsem dostal na to, abych vzpomínal na základ článku 42.7 při vyjednávání na konventu. A tehdy to byla řecká iniciativa, velmi sporná, navržena proto, aby chránila Řecko proti případným tureckým útokům v Egejském moři. A je to velmi sporné, protože obě země jsou, jsou a byly členy NATO, takže poslední odstavec eh, dává vlastně vojenskou převahu. Já to, jak tomu rozumím, je, že když se na to obrátíte jako členský stát na to, to znamená, že jde o nevojenskou a nevojenskou pomoc. Ta angličtina není příliš eh, jednoznačná. A moje otázka je jiná tedy eh, válka, jaký vyhlásil francouzský prezident, a vy podporujete tento koncept, tedy 28 členských států, tedy Evropské unie, která válčí s takzvaným islámským státem. Tedy pokud tomu tak je, tak eh, z právního hlediska, a Evropská unie je dost eh, zaměřena na tyto otázky, hovořili jsme o ženevské umluvě, kontextu uprchlíců, tedy teroristé islámského státu na našem území by měli být eh, válečními zajatci a měli by být eh, podrobeni podmínkám ženevské umluvy. Tedy eh, jsou to váleční zajatci, jako nelegální bojovníci, tedy můžete i toto vyjasnit, pan Büchner. <coughs> Já musím předeslat že právě tento víkend eh, se eh, jsem hovořil se eh, zakladatelem svobodné armády a sledoval jsem ho v jedné arabské televizi, je, ukázalo se jasně, že vzdušné útoky sovět, v případě Sovětského svahu vlastně vyvolaly obrovskou zuřivost mezi Araby. A nyní opět e, eh, zabíme leteckými nálety mm, civilní obyvatelstvo. Letecké útoky vlastně zvětšují nenávist arabského světa vůči nám. To je kontraproduktivní. Tyto vzdušné útoky posilují ISIS, místo aby ho oslabovali, protože zuřivost nenávist obyvatelstva bude prostě větší. Kromě toho, mm, mm, i t, t, t, to, že tolerujeme Asada, zvyšuje nenávist um, obyvatel a posiluje ISIS. Současně Irán musíme začlenit do těchto eh, vojenských úvah, protože již dlouho eh, byl protikladem mezi tedy mezi Persií a Araby. Chci varovat před těmi leteckými nálety, abychom se pokoušeli takto věci řešit. Jenom tu situaci zhoršujeme a nezlepšujeme, posilujeme ISIS místo, abychom ho oslabovali. Děkuji, pan Sáriuš Volsky. Děkuji. Tady jde o to, jak tedy e, správně využívat tohoto článku, spíše než co se tam teď děje. Moje otázka je tato. Vy jste e, správně začal poukázáním na rozdíl mezi eh, článkem 222 a 427. Jedna, má kapacity a druhý ne. Já se pamatuju z literatury, vždy se říkalo, že co se týče formulace, té litery, eh, ten článek 5 v Západoruské unie je silnější než článek 5 NATO. Moje první reakce na evokaci tohoto článku v Paříži byla entuziasmus, druhá otázka byla otázky a třetí reakce byly vážné pochybnosti. Já se chci zeptat na ty pochybnosti. Za prvé, neznamen, nebylo to pro vyloučení Ruska a nebo to bylo pro vyloučení USA? Za druhé, je pravdou, co řekli již teď komentátoři, že to bylo pro pakt stability, Eh, protože v mezidobí Evropská komise v rámci legální legální pravomoci řekne, řekla Francie, Itálie, Belgie a Rakouska, ano, pro antiteroristické účely můžete dostat pardon. Takže to již funguje. Moje pochybnosti je, zda to neohrožuje článek 42.7, protože si dovedeme představit, že jednou možná to nebude tak eh, trvat tak dlouho, ty kapacity tady budou a pak budeme mít článek 5. Ale teď, když budeme tento článek bagatelizovat, aby se používal jenom tak, aniž bychom, nebo bychom se, aniž bychom se vyhnuli a to se nevysvětlil, proč to nebyl e, článek 22, který byl po Madridu připraven pro tento typ situace. Takže buď 422 nebo 5, pokud to je něco podobného jako e, útoky v New Yorku. Pokud to teď použijeme pro nějaké detaily, někdo e, někoho vyšle nebo ne, nebo pro civi, to bude pro civilní pomoc, ale zapomeň, že byly deklarovány jaksi vojenské složky. Je to něco vágního, není to zájemná obrana, článek o vzájemné obraně. Je to poprvé v historii, kde to bylo aplikováno. Takže já se snažím říct, že vlastně ten ničíme článek 42.7 tím, že ho aplikujeme na ne- nevhodnou situaci. Děkuji. Eh, můj kolega nebyl přítomen na dopolední schůzi výboru, podvýboru a bodě 6 Eh, byla výměna názorů s náměstkem generálního tajemníku EAS, panem Pedrem Seránem. A jedním z témat byla aktivace nebo aplikace článku 42.7. debriefing o mm, mm, setkání ministrů obrany, rady ministrů obrany, tak pan Serrano nás informoval, že ta země, Francie, která to aplikovala, chtěla diskutovat pomoc všemi prostředky na bilaterální báze s členskými státy. To jsou fakta. které oficiálně sdělil náměstek generálního tajemníka EAS. Pane profesore Parks, máte slovo? Omlouvám se, jsem unavená. Pan, pan profesor Matlar. Nevadí, om, um, děkuji za velice um, obsáhlé otázky, které mě umožní se k tomu vyjádřit. Pane Gahler, když jste e, položil tu otázku, kdo posuzuje dodržování um, je poměrně zmatené situace, která vznikla při absenci formálního rozhodnutí rady, které by mohlo být odpovědí je této velice konkrétní otázce, protože v současnosti není. jasná indikace, kdo by rozhodl o otázce, jaká podpora je dostatečná podpora. Já si dovedu představit, že při absenci formálního rozhodnutí eh, indikuje, že můžeme očekávat zajímavou politickou diskusi, která by měla následovat. Zda by toto se dalo kvalifikovat jako únikové tlačítko z paktu stability, to je jiná věc. Protože lze také říci, že je možné snížit, zvýšit výdaje na bezpečnost, aniž by to bylo součástí deficit, eh, znamenalo to deficitní rozpočet, prostě to vyžaduje vyvážení rozpočtu jinde. Ale jak jsem řekl, způsob, eh, jak se to nyní rozvíjí bilaterálními kontakty, bez rozhodnutí rady, bez institualizované diskuse o tom, co znamená 42.7, tak existuje ne, vzniká nejasná situace, která povede k politickým neschodám. Později. Také jste zmínil otázku, zda článek 222 by nebyl hodnější. Ano i ne, pokud mě rozumíte, v tom smyslu, že to závisí na tom, jakou politickou odpověď chceme. E, zvolením článku 42.7 indikuje preferenci expediční e, vojenskou reakci, protože to je konotace, kterou e, přináší toto rozhodnutí. Já musím poděkovat panu Hanokovi že za vysvětlení historického původu této, tohoto článku smlouvy je možné dodat, že je tady ehm, větší zájem tedy e, zemí, které nejsou v EU, že je celá řada ehm, států, které se velice zajímají o tento článek z vlastní perspektivy, ale co se týče vaší vlastní otázky, tak já jsem nechtěl um, prezentovat to, co chvaluji, tedy využití jazyka války v současném kontextu. V tom smyslu, že sleduji tedy jeho využívání, jeho používání. Upřímně řečeno si myslím, že to že by vyslal silnější signál, pokud někteří eh, z těchto osob byli chyceni a postaveni před soud, spíše než abychom bombardovali nebo prostě stříleli v protiteroristických operacích. Což mě přivádí k otázce pana Büchnera. Zda vzdušné letecké nálety jsou produktivní reakcí. Je, má to několik um, aspektů. Nechci srovnávat mezi západními uh, nálety a ruskými náklady. My jsme mnohem lepší než rusové v tomto. Možná rusové se angažují uh, Mm, a při svých nákladech způsobí spoustu eh, hrozného zmatku, aby něco mm, přidali nějaký signál, aby vyslali signál strategický svým sousedům. Mm, je eh, faktem, že je, eh, že, že jde o vojenskou rovnováhu sil. Chceme ovlivňovat tuto rovnováhu sil ve prospěch některých stran nebo ne. Abychom mm, vlastně zlepšili nebo dosáhli lepší diplomatické pozice. Pokud je odpověď ano, tak letecké údery mohou být reakcí. Především, co se týkalo situace v minulém roce, tak nutná odpověď byla, že v tom smyslu jinak by Bagdád padl, takže cílem této operace bylo spíše negativní, cílem zamezit pádu Bagdádu, zastavit pokrač, postup islámského státu takzvaného spíše než e, boj s tím daným protivníkem. Protože co je nejvíce znepokojivé na tom islámském státě není to, že se jim občas podaří něco vyhodit do povětří, což je poměrně snadné, ale to, že přitahují, eh, jsou přitažliví pro tolik mladých lidí, kteří vyrostli tady. Což samozřejmě je problém, který, které ne, který nelze řešit eh, pomocí leteckých úderů. V každém případě, když tě, provádíme letecké údery, musíme vždy se dívat, co tady bombardujeme. Pan Bustináro, vy jste mm, zmínil celou řadu platných um, bodů o tom, co vyžaduje Schengen v danou chvíli, ale já chci dodat uh, něco k, uh, ke sdílení informací, protože Spravodajské agentury, pokud vím, tak vyměňují, in obchodují s informacemi, ne sdílejí informace. Je možné toto vyměňování informací mm, zorganizovat mnoha způsoby. Zmínili jste vytvoření příslušných databází pro monitorování celoevropského nebo celošengenského vývoje. Evropský parlament má pravomoce nad evropským rozpočtem a pokud se najdou peníze, které by motiv, tak to by motivovalo zpravodajské služby lépe než cokoliv jiného, aby pracovali na společném evropském řešení, protože mnoho z nich vlastně trpí nedostatkem prostředků a to by bylo možné. také jsem si musel vzpomenout na film J. Edgar. Při, eh, tam bylo mm, vysvětlení, nebo to bylo o zřizování FBI, o mm, v souvislosti s diskusí zpravodajských služeb po 30. listopadu. Můj, moje co se týče mé intuice, tak věřím, že aby může skutečnou, aby, aby to mohlo skutečně fungovat, tak by pravomoce musela dostat jedna instituce. Je toto na uh, obzoru do, v blízké budoucnosti? Možná. Když cynicky řečeno, stalo by se to politicky možným pouze pokud by vznikly další daně. To by vytvořilo určité momentum. Když mluvíme o integrovaných řešeních, tak je důležité být upřímní v tom, co se děje, co je skutečně třeba, protože stále zápasíme s dlouhodobými důsledky vytvoření eh, měnové unie. Možná bychom měli dokončit několik věcí před tím, než budeme pokračovat dál. A my a hrozí, že budeme pokračovat dál a dělat stejné chyby, což je situace, které se chceme vyhnout. Pane Sáriš Volsky, Otázka, zda tato situace skutečně hrozí vyprázdněním článku 42.7 pro budoucí krizové situace, myslím, že to se zaprvé ukáže. Je příliš brzo to posuzovat. V tuto chvíli nemůžeme říci, co skutečně bylo výsledkem, co poskytují členské státy. Co píší na ten šek? To se stále, to se teprve ukáže, ta částka se možná bude revidovat v budoucnu. Zda to znamená hodně nebo málo, to se ukáže. To se mm, vidí. Nemyslím si, že jde o vyloučení uh, Eh, nějakou konkrétní stranu, ať je to Rusko nebo USA. Spíše o to, aby eh, že Francie je, eh, má raději tedy uspořádání, kde může aspirovat na vedoucí úlohu, spíše než předávat tady hmm. tedy co se týče vojenské kampaně, předávat vedení zcela jinému partnerovi. Když mm, vedete leteckou vzdušnou kampaň, tak to musíte dělat z nějakého operačního střediska, kde budou všichni u stolu. V každém případě, ale co se týče politiky, tak myslím, že to je první krok k vytvoření kohez, eh, soudržné evropské reakce a je to mm, také to, co je potřeba, co je třeba jako důsledek způsobu, jak eh, tento bezpečnostní problém vznikl. To se samozřejmě týká diskuse o vnitřní bezpečnosti, kterou nelze vést jinde než v Evropské unii. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane profesore. A nyní vás požádám o radu. Máme ještě čas a hypoteticky je možné druhé kolo otázek, ale osobně mám pocit, že jsme měli dost času na projednání článku 42 7 a pokud na tom budete za každou cenu trvat, tak to mohu ještě protáhnout. Tedy není zájem o slovo, takže končím náš bod jednání. Chci poděkovat profesoru Matelárovi za jeho vystoupení a za příspěvek k diskusi. Bylo to poměrně živé a zajímavé. Děkuji vám, pane now and... A bod různé, ano, prosím. Děkuji. E, jaká je situace ohledně plánovaného usnesení pro plénum za 14 dní právě na toto téma? A možná víte, že se objevila určitá debata a naše skupina by to podpořila. A proto navrhuji, abychom prověřili, jak je nálada mezi kolegy a měli bychom se do toho pustit a něco připravit. Pak by to šlo přes AFET do pléna. Měli jsme dva body, které byly v pořadu jednání tomuto zasvěceny a podle mého názoru, jak sdělil Pedro Serrano, je to svým způsobem důležité a neměli bychom, eh, to je můj osobní názor, neměli bychom eh, vlastně se stavit proti vůli zemí, které se dovolávají článku 42.7 a jít dále a přebírat odpovědnost. Samozřejmě jsme prostorem pro diskusy a zajisté je možné o tom jednat během eh, pléna Evropského parlamentu, ale za těchto okolností, kde není úplně jasný názor o umyslech a o právním základě další kroky Francie Samozřejmě by to bylo asi na podvýbor, aby se ujal té vedoucí role, ale měly by to iniciovat politické skupiny, ale to je můj osobní názor. A mohu, mohu vyzvat kolegy, pan Kán. Já mohu říci, že se tím budeme zabývat jako skupina SAD. Někdo další? Prosím. Já jsem skeptický, pokud eh, jde o tuto myšlenku. Dnešní rozprava byla spíše akademická a také taková zůstala. A nakonec to znamená, že mezivládní mechanismy budou využity. Máme své slovo jako parlament a jako výbor a vykonáváme funkci dohledu. Ale Děkujeme za dnešní akademickou rozpravu. Prosím, aby nedošlo k nejasnostem, my to budeme podporovat, to jsem měla mysli. Takže socialisté si přejí pokračovat s touto věcí. Další politické skupiny, koordinátoři, prosím. Mm, myslím, že diskuse je v každém případě užitečná, měli bychom tu diskusi vést dál. Co z toho vznikne, uvidíme. Možná to, co navrhl pan Geller, ale diskutovat bychom měli v každém případě. Že zdaně, kdo. Já bych chtěla doplnit že to, co jsem řekla k možnému usnesení, neznamená, že nedojde k rozpravě. Teď se bavíme pouze o tom, zda to usnesení by mělo být z iniciativy podvýboru a já toto chci tedy osobně zdůraznit. A obvykle je to tak, že v politické diskuzi jedna z politických skupin e, převezme iniciativu a povede tu práci a ta obvykle vede ke kompromisu mezi politickými skupinami. A to by skutečně potom vedlo k návrhu usnesení a nevidím důvod, proč by tento postup měl zajít tak daleko, zejména vzhledem k tomu, že země, která poprvé v dějinách eh, zmínila článek 42.7, měla představu pokračovat bilaterálně. Podle mé představy ten další postup není nutný. Ten, který je nejobvyklejší v parlamentu. A jako předsedkyně pod výboru bych navrhla, aby to byla iniciativa spíše politický skupina, ne pod výboru. Pan Galer. Bylo to už o týden dříve, kdy předseda AFETu pověřil sede, aby se tím podbývor zabýval. A já jsem byl osobně přítomen na tom jednání, kde pan Brok řekl, že taková iniciativa, pokud jde o takové usnesení, by měla být eh, řešena v sede. A to není tak, že bychom eh, psali doktorát o charakteru článku 42.7. Jde o politickou podporu eh, E, tak, jak to vyjádřili již ministři. A protože se to týká konkrétní otázky, která je na stole, která patří do naší kompetence. A v jiných otázkách jiné výbory předkládají plénu jiné otázky to je typická situace. A to téma je takové, že to je v naší oblasti, v naší kompetenci a mělo by to tedy být navrženo, projít afetem a mělo by to tedy skončit na plénu. A to je můj názor, podporují to socialisté a snad také zelení, takže to by snad měla být většina, abych to řekl naplno. Pan Tenok. A pak pan Jurek ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Nechtěl jsem vystoupit, protože jsem de facto hostem, nejsem členem SEDE. Jsem členem AFETu a zde hovořím jako koordinátor EKR v AFETu. Jak řekl pan Galer, hovořil o kompetenci AFETu, tedy eh, mám pocit, že mám právo zde vystoupit za mateřský výbor z hlediska EKR. Myslím, že moje skupina byla velmi znepokojena, kdyby účelem tohoto procesu bylo, eh, eh, aby, abychom vlastně komise se stala stráž, která je strážcem smlouvy, aby vlastně potom zadala proces kolektivní obrany na základě článku 427. Eh, je to také zaneseno v článku eh, a je tam také zmíněn ten mezivládní proces v oblasti eh, bezpečnosti a já bych neuvítal usnesení, kde by byl odstavec o tom, že se komise má zasadit o naplnění článku 42.7. Náš koordinátor to není, je to pan Van Orden. Pane Galere, já zde vidím určitý problém a já se pokouším to řešit pokud možno diplomaticky tím, že uvádím, tato situace mm, tedy je bez pochyby uh, Eh, vázaná tím, že chceme vyjádřit eh, solidaritu s Francií a zaznělo to mnohokrát eh, při tomto zasedání a není to o solidaritě s Francií, tak jak si přála Francie. Francie chtěla postupovat bilaterálně s členskými státy Evropské unie. A to zachází dále z mého hlediska nad rámec z, země, která se e, dovolávala článku 42.7. Dobrá, já jsem nebyla přítomná na jednání AFETu e, a omlouvám se, já jsem e, neslyšela to zadání úkolu pod výboru 7. A myslím, všichni máme tedy volný mandát a neprojednali, že neprojednávali jsme to při rozšířeném předsednictvu. My jsme to plánovali na Štrasburg a pro, projednáme to při plénu podvýboru sede. Měli jsme dva dlouhé body, které trvaly déle než dvě hodiny a my jsme uvažovali o možném dopadu článku 42.7. A domnívám se, že na základě této diskuse je z hlediska právního e, obtížnější jít nad rámec vůle členského státu. A myslím, že pan Serrano to jasně řekl. Je to skutečně v kompetenci exekutivy. Samozřejmě můžeme se o tom bavit, ale ve skutečnosti tento postup naznačil eh, předseda AFETu a svým způsobem, podle mého názoru, eh, by bylo mnohem lepší to pracovat v politické eh, skupině, nalézt tam konsenzus a schodu. Pan Ehler. Ich würde gerne Diskussion wieder. Pani eh, předsedkyně, já bych se chtěl eh, vrátit k tomu formální, eh, té formální rovně, co řekl pan Tonek eh, v průběhu diskuse o eh, Eh, této žádosti je, mm, stojí za úvahu. Je to intelektuální komentář k tomu, co se dnes dějí. Ale když obě velké frakce eh, podají žádost a vznikne většina, tak se tím musíme zabývat. A v rámci diskuse mohou být různé mm, politické názory, Formálně řečeno máte ovšem mm, postup mm, podání žádosti a nikoli intelektuální diskuse, takže bychom to měli vrátit k tomu mm, formálnímu. Dobře. Procedura je samozřejmě k dispozici. Já jsem mluvila o tom, že Eh, to, to založíme na naší že, že diskusi, že není na, na, jak se na formálním orgánu Evropského parlamentu, aby se zhostil vedení této situace, když follow-up mezi členskými státy, radou, bez závěru rady eh, nebyl prezentován v, tomto, v této situaci. Je to vlastně, jdeme tím, že jde o politický komentář. Ano, chápu, dvě politické frakce si přejí mm, tuto eh, prezentovat výborem. Necháme to takto a já se pak s vámi spojím a vyhlásím své, oznámím své rozhodnutí. Ve čtvrtek máme mimořádné zasedání, takže do té doby doufám, že se nám to podaří vyřešit. Ano, ano, chtěla bych říct, si říká tam předsedající, že máme společné mimořádné zasedání společně s výborem pro zahraniční věci a týká se to implementace Minsku. Druhý bod na pořadu jednání eh, a druhá část jednání už je tedy zvlášť pro náš podvýbor a týká se soukromých bezpečnostních agentur. Naše dnešní zasedání tím končím a děkuji.